Dobrý den, naše jednání je tímto zahájeno. Máme, máte to velké potěšení, že za předsednickém stole sedí předsedkyně, která vám předsedá také z věkového hlediska. Naše předsedkyně totiž se musí věnovat balíčku Six Pack, což není samozřejmě balíček šesti piv, nýbrž balíček v oblasti zprávy věcí veřejných. Nyní prosím se budeme věnovat eh, návrhu pořadu jednání. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Není tomu tak, pořad jednání je schválen. Eh, druhý bod, sdělení eh, předsedkyně. Předsedkyně žádné sdělení nemá, ani současná, ani skutečná předsedkyně. A proto se můžeme i hned pustit do veřejného sležení, které se týká Eh, které se týká jednotného oblasti pro eh, platby v eurech pro spotřebitele i po podniky. A eh, budeme se věnovat tomuto projektu. To je velice klíčový projekt pro rozvoj jednotného trhu Eh, neboť potřebujeme mít takovýto ekvivalent pro zavedení eura SEPA, projekt SEPA. Je tady velice důležitý, Evropský parlament mu také věnuje velkou pozornost. V roce 2009 a 2010 byly schváleny postupně dvě usnesení, které se jmenují také důležité kroky k tomuto rozhodnutí. Chtěla bych přivítat naše řečníky, paní Gertru Tumpel-Gugerel, členku ECB, vypnutý eh, mikrofon předsedkyně, prosím. Vypnutý mikrofon. Uh, unfortunately, Mrs. Uh, uh, Tumpel-Gugerel will not be able to stay. Takže tady paní kolegyně zůstane s námi až do konce slyšení, bude tedy možné jí klást otázky. Iž v první krátké uh, diskusi po prezentaci. Jak víte, eh, toto slyšení je poslední návštěvou paní Tumpel Gugerel v Evropském parlamentu jakožto členky eh, představenstva ECB. Já eh, jí tedy přeji eh, dobrou penzi. Myslím, že vás nahrazuje muž, což se mi nelíbí, ale eh, věci jsou, jaké jsou. Abychom již dále nestráceli čas, dávám hned slovo paní Tumpel Gugarelové pro její poslední vystoupení v Evropském parlamentu v její funkci, protože nikdy nevíme, třeba se vrátíte z jiného titulu. Merci um, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jsem velice ráda, že jste mohu hovořit o SEPě. Jenom bych to připomenula, bych připomenula kontext. SEPA je součástí uh, maloobchodního bankovního sektoru. Týká se to 20 až, 20 až 30 Potřebujeme uh, konkurenceschopnou Eh, úroveň služeb a potřebujeme eh, rovné podmínky pro poskytovatele služeb. Ještě nemáme jednotný trh v této oblasti. Musíme mít na paměti to, že platební služby v následujících letech projdou změnami ve srovnání s tím, k čemu došlo v minulých letech. Budeme svědky inovací, zákaznice budou požadovat odpovídající služby a zároveň budeme svědky rostoucích obav, pokud jde o bezpečnost. Jestli eh, vám mohu vydat jedno poselství dnes odpoledne, měli, eh, říkám, eh, měli bychom dokončit to téma SEPA a soustřeďme se na bezpečnost. A co je potřeba na to, abychom dokončili téma SEPA, to vám vysvětlím za chvíli. Za prvé se domnívám, že jsme velice spokojeni s pokrokem, kterého bylo učiněno během posledních měsíců. Evropský parlament silně podpořil ve svých dvou usneseních před um, rokem a v posledních měsících naše snahy. Já se domnívám, že tyto snahy jsou nesmírně důležité a pomohou nám dostat se dále. Co potřebujeme? A Požádali jsme v minulosti o několik kroků směrem k harmonizaci a spolupracovali jsme úzce se zainteresovanými stranami, k čemu, čeho jsme dosáhli. Dosáhli jsme naplnění pěti bodů, máme jednotná čísla účtů, máme jeden formát pro podávání informací, máme také odpovídající infrastrukturu, která umožňuje SEPu. To byly e, věci, kterých jsme dosáhli také díky parlamentu a prostřednictvím směrnice o platebních službách. Pokud se podíváme na čísla, přechod na SEPu je relativně omezený. Některé především menší země eh, dosáhly dobrých výsledků. Jedná se o země jako je Lucembursko, Kypr, Slovinsko, ale také Belgie. Belgie je skutečně eh, jedním z nejdůležitějších eh, jednou z nejdůležitějších zemí, pokud je o přechod na SEPu. Viděla jsem také čísla z Finska, kde došlo k dobrému pokroku. Nicméně, pokud se Eh, podíváme na členské státy mimo eurozónu, eh, SEPA je pro 31 eh, zemí, nejenom pro eurozónu. Pokud se podíváme na platby z Velké Británie, 82% jich je už v rámci SEPA. Podobná čísla máme také v Dánsku, Švédsku, Lotyšsku. Takže je to možné, Myslím si, že ty země, které eh, využívají SEPy, eh, je, z toho skutečně profitují. Pokud jde o číslo e IBAN, o tom se často hovoří na veřejnosti. A v Itálii už je číslo IBAN jediným číslem účtu, které se používá. Takže je možné přejít relativně rychle na tyto nové standardy. Čeho jsme byli svědky v posledních letech? Eh, ukázalo se, že e, ten proces seberegulace je omezený a podniky nebo banky přišly s různými řešeními sami, nicméně to trvá příliš dlouho. Domnívám se, že legislativa je nyní považována za všechny, všemi, kteří jsou e, do toho zapojeni, e, jako něco nutného pro dokončení přechodu na systém SEPA v nějakém rozumném horizontu jaké jsou hlavní body návrhu komise. Jedná se o harmonizové technické požadavky, to není kontroverzní. Dále konečná lhůta pro přechod, jedná se zde o 12 měsíců po vstupu nařízení v platnost u převodu a 24 měsíců pro přímá inkasa. Dále je zde citlivá otázka týkající se mezibankovních poplatků. My nemáme kompetence, abychom se k tomu vyjadřovali, nicméně je důležité, aby to parlament zohledňoval, aby zohledňoval to, že je potřeba, aby bylo jasno v této otázce. A vypustit to z nařízení, to by nebylo vhodné řešení. Další možná kontroverzní otázka je to, zda by komise měla mít právo Eh, novelizovat nařízení. My podporujeme názor komise, že pokud jde o technické požadavky v přílohách, bylo by dobré, aby bylo možné tyto technické požadavky relativně snadno měnit. To bychom podporovali. Mezibankovní poplatky, ty už jsem zmínila. Evropská centrální banka vydala před týdnem stanovisko, kde zmiňujeme veškeré detaily. My silně podporujeme dokončení tohoto nařízení. Podporujeme také obsah tohoto nařízení do značné míry. Dále je důležité, abychom dokázali rozpohybovat to přímé inkaso, protože to je nesmírně důležitá věc v rámci celého projektu SEPA. Přímé inkaso poskytne eh, lepší služby v celé řadě eh, zemí, které neměly takovéto služby v minulosti. Zároveň je to velice bezpečný nástroj. Z tohoto důvodu se domnívám, že je nutné vyjasnit otázku mezibankovních poplatků a poté bude možné do této oblasti přitáhnout větší objem. Lhuty pro přechod na SEPu, to už jsem zmínila. My bychom podpořili eh, leden 2013 pro převody a leden 2014 pro přímá inkasa. Pokud jde o mezi eh, bankovní eh, platby, po listopadu 2012 eh, o, už nebudou v, tomto, v této oblasti platit žádná pravidla, takže je potřeba to upravit. Pokud jde o přenesené pravomoci komise, já se domnívám, že eh, to bychom měli ponechat. Je samozřejmě zásadní, aby komise zahrnula zainteresované strany. To je naprosto klíčové. Měl by být eh, také zapojen parlament a rada. Pokud jde o platební systémy eh, pro vysoké hodnoty, já se domnívám, že by měly být vyloučeny z tohoto návrhu, protože v dlouhodobém výhledu eh, tady bude možné je zahrnout, ale nyní je příliš brzy na něco takového. Abych to schrnula, eh, Návrh nařízení o SEPA je velice důležitým návrhem v projektu jednotného trhu v Evropě. Je to zásadní nejenom pro platební služby jako takové, je to také zásadní pro to, aby e, toto odvětví bylo konkurenceschopné a je nutné, abychom e, dokončili tyto, tuto diskusi, jakmile to bude možné, a aby e, bylo jasno, jaké budou časové lhůty pro dokončení tohoto projektu. Děkuji mnohokrát. Jak už jsem řekla, hned máme možnost klást otázky paní Tumpel Gugerelové. Eh, prosím, máte prostor nyní, ona pak bude muset odejít. Já jsem ještě nikoho nezapsala na seznam řečníků. Paní Sawyer, prosím. Thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Kdyby komise měla mít eh, pravomoc eh, v přenesené pravomoci eh, v určitých oblastech, myslíte si, že by měla, měla existovat nějaký orgán speciálně ustanovený? Myslíte si, že to by bylo to vhodné místo, kde by se vyslechli různí partneři, různý subjekty? Vy jste říkala, že je důležité, aby všichni zúčastnění partneři byli vyslyšeni. Evropský parlament eh, ještě nedává žádnou pravomoc v přeneseném slova smyslu. Ale mm, pak, když by tomu tak bylo, jak by, jak by vypadala ta podoba, v jaké by bylo možné vyslechnout eh, také všechny ty zúčastněné strany? Uh, ano, eh, rada SEPA, ustavená před rokem, by byla ideálním fórem pro zorganizování diskuse mezi průmyslem, orgány a zástupci spotřebitelů a také představiteli veřejného sektoru. To by byl dobrý způsob, jak to vyřešit, ano. Samozřejmě kromě různých konzultací, veřejných konzultací, pokud možno, to by, bylo velmi, to by byla velmi dobrá platforma. Ja, vielen Dank. Äh Děkuji. Já mám otázku, která se týká veřejného sektoru. Měl jsem dojem, že při přechodu na nový systém ten veřejný eh, sektor se neúčastnil tak, jak eh, tak plynule, jak by to možná ECB očekávala, jak by to bylo eh, v našem zájmu, protože to potřebujeme. Zlepšilo se to? Nebo tam jsou stále ještě velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi? Uh, My vidíme pokrok v určitých zemích. Zdá se, že je to možné, když je dobře zorganizovaný proces na národní úrovni, eh, když jsou lokální nebo národní fóra SEPA. V takových zemích, eh, kde je dosažen větší pokrok, je evidentně Eh, to velice prospěšné. Celkově za to migrace, eh, to je 14 zatím migrace veřejného sektoru. Belgie, Francie, Španělsko a některé další země velmi tvrdě na tom pracují, na migraci veřejného sektoru. Prosím. Já mám ještě další otázku. Velké podniky, jako EDF a další podniky, tak já jsem je poprosil o to, aby účty um, stály z mého uh, německého účtu, aby se to týkalo mého německého účtu. mi bylo řečeno, že to není možné. Šetřil jste ale proč to není možné? Zjišťoval jste to, protože my eh, jsme eh, velice brzy zavedli ty standardy a myslím, že to pracuje, že to funguje docela dobře. Eh, je možné prostě, že se použijí samozřejmě účty v té domovské zemi. Diskuse probíhá bez mikrofonu. Oh, to by si jafu. <laughs> Euh, Jsou nějaké další otázky? Pakliže tomu tak není, eh, paní eh, Tumpel Gugerel, velice moc vám děkuji a přeji vám vše nejlepší do nejbližší budoucnosti a snad nashledanou v parlamentu v roce 2014 až 2019. Uvidíme. Merci beaucoup. Ještě jednou děkuji. A teď budeme pokračovat v našem slyšení. E, nyní e, má slovo paní Fili, paní Anna Fili, která je vedoucí právnického a hospodářského oddělení organizace BEUK, Združení e, spotřebitelů a která nám předloží některé úvahy z hlediska spotřebitelů. A hned po ní vyslechneme zase eh, hledisko poskytovatelů eh, platebních služeb eh, pana Harcinga, který je předsedou Evropské platební rady a také místopředseda pro tržní infrastrukturu v ABN AMRO. Pak bude hovořit paní Ruth Ampelto, která je předsedkyní Evropské federace bank, je tedy z expertní skupiny pro předpisy plateb ze City Global Transaction Services. A nakonec bude hovořit Narinda Vigie, která je vedoucí eh, vztahu, strategie a interbank v globálním platebním systému z Credit Agricole. Poté proběhne druhé kolo diskuse. A já bych ještě jednou ráda všem připomněla, že pokud je to možné, abyste prosím respektovali eh, prostor. Paní Fili má 10, 10 minut, ostatní mají 7 minut. Prosím, respektujte řečnický čas a paní Ann Fili má slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Především bych eh, chtěla varovat eh, tlumočníky. Text, který jsem poslala předem a to, co budu nyní říkat, není úplně totožné. Především chci poděkovat eh, výboru ECON Evropského parlamentu za to, že pozvali také Evropské byro svazu spotřebitelů BEUK na toto slyšení o SEPA. BEUK příští rok oslaví 50 let existence a představuje v Bruselu hlavní národní organizace spotřebitelů, které působí v 31 evropských zemích. Pod propagace zájmu spotřebitelů v oblasti malobankovních finančních služeb, to je naše první priorita a SEPA k tomu samozřejmě patří. Vytváření jednotného trhu platebních služeb v euro, SEPA, se pravidelně prezentuje jako stejně důležité euro jako samotné zavedení eura v roce 2002. Jde o to, že národní platební služby budou nahrazeny platebními službami, které bude možné používat v 32 evropských zemích pro všechny platby v eurech. A dovolte, abych uvedla jeden příklad na úvod. To možná ukáže, že věci možná ještě tak snadno neprobíhají. První příklad mezi Francií a Belgií. První belgická banka, tedy největší e, Fortis a BNP Paribas, vytvářejí nyní BNP Paribas Fortis jednu velkou bankovní skupinu. Pokud jste klientem belgické agentury, pak e, obyčejné, obyčejný bankovní převod stojí 30 centů. Ve Francii ze stejné skupiny za to též platíte 3,40 eura, to je 11krát tolik za úplně základní operaci, úplně stejnou jako v Belgii ceny. Jak můžeme spotřebiteli vysvětlit tak obrovský rozdíl v cenách a to v rámci stejné bankovní skupiny? Můžeme si také klást otázku, eh, jaké budou výhody SEPA, eh, když už v jedné jediné bankovní skupině mezi bankovními pobočkami máme tak obrovské rozdíly. Pokud jde o projekt SEPA, Spotřebitelé víceméně sami o SEPA nežádali, ať už SEPA existuje nebo ne, jejich platby eh, v podstatě probíhají především eh, v rámci jedné konkrétní země. Prosí předsedkyně řečnici, aby eh, mluvila pomaleji kvůli tlumočení. A teď ještě mikrofon prosíme. Vidíme tedy, že je velice těžké propagovat SEPA u evropských spotřebitelů, když eh, vezmeme v úvahu, jak vypadá jejich každodenní život. Podpora eh, organizací spotřebitelů pro projekt CEPA spíše vychází z toho, že tyto organizace věří obecně vzato v evropský projekt a proto také, že si přejí, aby konečně se objevil skutečně jednotný evropský trh finančních služeb malobankovnictví. Dnes jsme od toho ještě velmi daleko, když se na to díváme z hlediska spotřebitele. Je příliš brzy na to stanovit eh, nebo říci, zda ve střednědobém či dlouhodobém eh, hledisku budou mít spotřebitelé prospěch ze SEPA. Ale dejme z projektu SEPA určité šance. K tomu potřebujeme mít splněny určité podmínky. Za prvé, je třeba, aby existovaly platební služby, které odpovídají očekáváním spotřebitelů. O tom se ještě zmíním podrobněji. A za druhé, eh, na evropské úrovni stanovit eh, zásady zprávy a řízení SEPA. Podívejme se na první bod, to je platební služby, které odpovídají očekáváním spotřebitelů. Abychom přesvědčili evropské spotřebitele, aby dnes či brzy nahradili eh, národní platební služby, které jim celkově docela vyhovují, za platební služby SEPA, musíme spotřebitele přesvědčit, že tyto nové platební služby budou mít charaktery charakteristiky, eh, které oprávněně očekávají. Jsou tři charakteristiky. Za prvé, eh, tyto platební služby musí být efektivní, to znamená provedeny bezchybně a včas. Za druhé, tyto platební služby musí být bezpečné, to znamená, eh, minimální riziko podvodu jinak by samozřejmě byla důvěra spotřebitelů ohrožena protože spotřebitelé vědí, že konec konců všechno nakonec zaplatí právě oni. A za třetí nesmí být nákladné tyto platební služby. Musíme si uvědomit, že většina platebních služeb eh, je považována spotřebiteli za základní produkt. Potřebují je každodenně eh, pro nákup, platby, eh, faktur. To není luxusní produkt, který by odůvodňoval vysoké marže. Pokud jde o bankovní převod a pokud jde o trvalý či inkasní příkaz, eh, tady eh, nejenom vzhledem k obsahu, ale i obecně vzato potřebujeme návrh nařízení, aby SEPA nebylo pouze bankovním záležitostí, ale stalo se eh, projektem ve všeobecném zájmu. Podívejme se trošku na tyto čtyři body, které jsou pro nás důležité. První věc, to je otázka dvou eh, různých dat pro migraci. My podporujeme to, že tady jsou dvě, dva různé termíny. Přechod eh, národního bankovního převodu na bankovní převod SEPA, to je velmi neproblematické, protože bankovní převod prakticky všude v Evropě je de facto stejný produkt a také ostatně je na trhu eh, již zaveden dlouho a evropští spotřebitelé ho dobře znají. Naproti tomu trvalé příkazy Eh, SEPA, to je pro většinu spotřebitelů daleko větší novinka a odůvodňuje to pozdější migraci. Druhá věc, druhá, druhý bod. Eh, naše organizace podporuje také všechna opatření pro posílení důvěry spotřebitelů, aby se eh, zmírnilo riziko různých podvodů a neodůvodněných odečtu, z jejich účtů. Bylo by dobré, kdyby se tady především zlepšila otázka náhrady, pakliže dojde k takovému eh, strhnutí peněz u trvalého příkazu s fixní sumou. Eh, tady by bylo důležité, aby se daleko lépe zvládala, zvládala úhrada pro spotřebitele, když eh, dojde k nějakému omylu a aby se maximálně omezila zneužití. My rozhodně nejsme pro nějaké speciální schéma eh, ze strany Evropské platební rady. A konečně poslední věc, to je bod, který je obzvláště citlivý, a to je otázka mezibankovních poplatků, vztahujících se na tyto platby. Definovat nejvhodnější ekonomický model, to není samozřejmě náplní práce Združení spotřebitelů. Nicméně Združení eh, spotřebitelů jsou pro transparentní systém, který umožní spotřebiteli přesně chápat, za co platí a kolik platí, přímo i nepřímo, a jaké služby jsou mu za jeho platby poskytovány. Systém mezibankovních poplatků za každou jednotlivou transakci má tu zvláštnost, že je netransparentní a klamný pro spotřebitele, protože spotřebitel neví, jak vysoké jsou tyto poplatky. Někdy jsou totiž velice vysoké oproti tomu, jaké jsou skutečné náklady na transakci. A spotřebitel ani často neví, že poplatky, které se údajně vztahují pouze na poskytovatele služeb, se stejně projeví ve službě nebo v ceně zboží. Ukazuje se, že SEPA samozřejmě může eh, být hrazeno i jinak než těchto poplatků. Velká většina evropských spotřebitelů platí nejrůznějšími formami, například eh, bankovní poplatky za účet, které jim účtuje jejich banka. My jsme pro eh, návrh z komise, která říká, že by měly být pouze poplatky za ty příkazy, které budou zamítnuty, odmítnuty, vráceny nebo opraveny. Eh, bankovní, mezibankovní poplatky podle našeho názoru přece vůbec nemohou odůvodnit, aby spotřebitelé platili za investiční náklady nebo i za tyto platby. Pokud jde o práci standardizace od začátku, eh, můžeme říci, že v oblasti SEPA je to velmi nevyvážené, protože bankovní Evropská platební rada eh, tady eh, vytváří takové fórum, Customer Stakeholder Forum, které je ovšem pouze konzultativní, pouze Evropská platební rada má plnou pravomoc rozhodovat. My jsme se zúčastnili řady schůzí, konzultací, ale konec konců pouze členové této Evropské platební rady rozhodují. Neexistuje žádný systém arbitráže ani žádného nezávislého rozhodčího. Rada SEPA, um, ve kterou jsme vkládali naděje, odmítá sehrávat takovouto úlohu. Doufáme, že právě nařízení SEPA vytvoří určitý orgán pro normalizaci nezávislý, kde by byly zastoupeny všechny zúčastněné strany. To především platí pro bankovní převody a trvalé a inkasní eh, příkazy, protože tady se objevují inovující eh, podmínky, eh, kde nemohou působit pouze a jedině banky. Chci ještě vyjádřit obavy spotřebitelů v oblasti plateb, což se netýká pouze SEPA. Já jsem hovořila, jaké obavy máme v oblasti SEPA. V krátkodobém výhledu se obáváme rizika, že to budou vlastně eh, služby, které nahradí velice levné a eh, účinné národní platební karty na bázi debitu. Je to také otázka přístupu k hotovostem. Eh, tato diskuse je velice, velice živá. Vidíme, že je tady už vůbec i snaha omezit přístup k bankomatům. Zdá se také, že se zcela pomíjí to, že mnoho Evropanů či eh, přistěhovalců nemá jiný přístup k hotovosti, což by znamenalo, že tady může být ještě daleko větší riziko eh, peněžní eh, exkluze. Dále je tady otázka ochrany osobních dat. Pozdější využití takových osobních dat může způsobit velké problémy. Toho se obávají Eh, obávají eh, spotřebitelé. Myslíme si, že eh, SEPA musí být ve prospěch spotřebitelů. Bylo by vhodné, kdyby se používalo méně hotovosti, ale pak je třeba, aby se cena jiných prostředků platby snížila a ne, aby se někteří z plateb vyloučili. Dokud se toto všechno nevyjasní, tak by bylo předčasné omezit přístup k hotovosti. Eh, závěrem bych chtěla říci, že my nejsme proti takové revoluci, to už je opravdu poslední věta. Nejsme proti takovéto revoluci v oblasti platebních služeb, ale nejsme také připraveni podepsat Bianko šek. Omlouvám se, že jsem hovořila dlouze, dlouho, ale byl jsem jedinou zástupkyní spotřebitelů. Euh, merci. Euh, Děkuji. Já zkrátím ten text, který jsem si představil, abych dodržel těch sedm minut. E, jménem Evropské rady pro platby bych chtěl poděkovat předsedkyni výboru EKON e, za příležitost, že jsem zde mohl přijít. Harmonizovaný systém SEPA má za cíl vytvořit jednotný trh v rámci plateb. EPC e se domnívá, že není cílem vlastní regulace ehm, to, abychom vnucovali zákazníkům přechod na SEPu. E, něco takového se dokonce zakazuje. SEPA je ehm, integrační iniciativa v rámci EU v oblasti plateb v eurech. E, tuto iniciativu zahájily vlády a evropští zákonodárci. EPC eh, vítá vůli evropského zákonodárce eh, stanovit jasný, eh, jasnou lhůtu pro přechod na SEPu. Máme však určité obavy týkající se návrhu Evropské komise. První obava se týká SDD. Dámy a pánové, údaje publikované ECB ukazují, že systém SEPA přímých inka se využívá více než 75 spotřebitelů v Evropské unii, kteří využívají přímého eh, inkasa. Eh, tento model vychází eh, z modelu, který se využívá v celé řadě členských států. Ze 70 miliard přímých inkas v eurozóně asi 13 eh, miliard nebo 73 eh, bylo zpracováno v Rakousku, Německu, Nizozemsku a Španělsku. Evropská komise a Evropská centrální banka eh, potvrdili ve svém společném dopise z března 2010, že systém přímých inkas SEPA vychází z osvědčených národních přístupů, které odpovídají právním požadavkům a v některých případech jdou ještě dále, než jak jak to požaduje směrnice eh, o platebních službách. Eh, systém eh, přímých inkas SEPA umožňuje obční rysy. Nicméně komise navrhuje, aby poskytovatelé platebních služeb museli povinně poskytovat některá, některé specifické rysy. To znamená, že komise chce, aby poskytovatelé platebních služeb museli poskytovat eh, služby, které v podstatě 75 zákazníků vůbec nechce. To by znamenalo, že více než 4 tisíce bank, které už zavedly eh, systém SEPA, systém přímých inkas, že změní svoji platební architekturu. V důsledku toho eh, přímá inkasa by byla dražší pro všechny spotřebitele. Tento výsledek by šel proti cílu Evropského parlamentu, ECOFINu, komise i ECB a to, že SEPA by měla vést eh, ke snižování cen platebních služeb. Zároveň je třeba mít na paměti, že eh, Směrnice o platebních službách byla navržena teprve před nedávnem s cílem vytvořit harmonizovaný právní rámec pro zavedení SEPA. Neexistují žádné indikátory, které by naznačovaly, že je potřeba eh, změnit eh, potřebitelská práva, která zavedla směrnice. A to, že by se některé eh, rysy systému přímých inkas SEPA udělaly povinnými, by bylo velice chybné. Také by to vedlo mělo negativní dopad na uživatele. V důsledku eh, toho by pak trh využíval eh, méně efektivní platební nástroje. Správná rovnováha mezi efektivitou a bezpečností musí být zachována. Ve společném dopise Evropské centrální banky a Evropské komise eh, se poukazovalo na to, že Obě instituce si uvědomují, že faktická a vnímaná bezpečnost nejsou vždy rovnocenné. rovnocené. Eh, abych to vyjasnil, eh, to, že by eh, tyto věci byly povinné, by znamenalo, že se bude vycházet z vnímaného rizika, nikoli ze skutečného rizika. Další bod. EPC má velké obavy, pokud jde o rozsáhlé exekutivní pravomoce, které požaduje Evropská komise, že bude moci jednostranně měnit technické požadavky v příloze prostřednictvím aktů přenesené pravomoci. Není dobré ani efektivní, aby obchodní pravidla a technické standardy byly definovány v zákoně. Není vhodné, aby komise přebírala um, roli um, manažera celého systému. Pokud jde o plánované výkonné pravomoci Evropské komise v oblasti změn technických požadavků, návrh nedodržuje základní kritéria pro legislativu EU tato kritéria jsou přiměřenost a subsidiarita. EPC eh, žádá, aby zákonodárce uznal, že seberegulace ze strany bank v poslední době se ukázala být velice efektivním způsobem, jak ehm, dosáhnout efektivních bezpečných eh, systémů. My se domníváme, že eh, články 5, 4, 12 až 15 by měly být vymazány eh, z návrhu Evropské komise. Pokud by se zákonodárce rozhodl, že přenechá tyto výkonné pravomoci Evropské komisi, je potřeba zajistit, aby eh, změny technických požadavků podléhaly doporučení při nejmenším ECB podle článku 22 návrh Evropské komise pro SEPA zahrnuje eh, technické standardy. EPC vítá cíl Evropského parlamentu i předsednictví, že eh, pravomoc eh, Evropské komise by měla být do jisté míry omezena. A pokud jde o mezibankovní poplatky. Chtěl bych poukázat na to, že eh, v oblasti bankovnictví je třeba mít na paměti to, že se jedná o normální komerční eh, činnost. Eh, v článku 6 se zakazuje, jaké, zakazují jakékoliv mezibankovní poplatky. Podle EPC článek 6 návrhu jde proti principu přiměřenosti a proti principu legitimní důvěry v politiku prosazované v této oblasti. Princip přiměřenosti stanovený v článku 5 smlouvy o Evropské unii stanovuje, že obsah a forma kroku Unie nesmí přesahovat to, co je stanoveno ve smlouvách. Cílem nařízení SEPA je zajistit přechod eh, ze současných eh, systémů na systém SEPA. Eh, požadovat zrušení mezibankovních poplatků jde naprosto proti něčemu takovému nebo jde za rámec něčeho takového. Zároveň je nutné mít na paměti to, že Evropská komise nevysvětluje, jak kompletní zákaz mezibankovních poplatků eh, by eh, měl eh, jít ruku v ruce také se základem takovýchto poplatků u národních transakcí, protože tam není kompetence Evropské unie. Domníváme se, že není v zájmu spotřebitelů, aby se eh, zakázaly eh, základní mezibankovní eh, poplatky v maximální výši 8,8 eur. EPC doporučuje vymazání článku 6 z návrhu. Dámy a pánové, já bych chtěl zdůraznit, že Eh, s ohledem na kontext je možné dotáhnout sepu do konci. My se domníváme, že to by mělo být hlavním cílem při diskuzích o nadcházejícím nařízení SEPA. U východu je zde k dispozici dokument, který jsme pro vás připravili, pokud jste, byste měli zájem o další detaily. Děkuji a pokračujeme dále. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a jménem Evropské bankovní federace eh, Děkuji eh, pravdajíce za velkou práci, kterou odvedla. Já bych chtěla jen stručně říci, proč je SEPA důležitá. SEPA je jeden velký eh, blok eh, na jednotném trhu a eh, také Komise slíbila již před nějakou dobou více než 120 miliard eur úspor díky mm, efektivnosti a SEPA je také velice důležitý nástroj Eh, který umožňuje iniciativám jednotného trhu jako e-government, e-commerce a e-invoicing eh, celkovou digitální agendu a samozřejmě umožňuje také fungování jednotného trhu. My, eh, jak už jsme slyšeli eh, předchozí vystoupení, eh, si myslím, že ideálně je umožnit přímé platby přes hranice. Z toho by měly mít prospěch také spotřebitelé, samozřejmě také podniky, které fungují v rámci jednoho formátu, jednoho standardu, čímž dojde k velkým úsporám v rámci celého evropského trhu a také eh, to podporuje mezievropský obchod, což je určitě eh, důležité eh, a umocňuje to existenci jednotné měny. Co můžeme udělat pro to, aby toto nařízení bylo úspěšné? Máme tady pět principů, které je třeba splnit. Za prvé maximální harmonizace. Eh, musíme ji podpořit, eh, abychom přešli z domácích formátů a standardů eh, eurozóny na jeden velký trh, aby existovala spolupráce mezi poskytovateli, bankami, clearingovými poskytovateli a tak dále. Za druhé musí být jasně definován rozsah což je samozřejmě v rámci celé eurozóny, nicméně nic více. Za třetí tady musí být otázka eh, nákladů na jednotlivé transakce, aby se eh, tady eh, aplikovaly jednotné standardy v architektuře. To si myslím, že jak spotřebitelé, tak podniky si myslí, že někdy jde možná trošku daleko. Za čtvrté, žádné omezení budoucích inovací a, a hospodářské soutěže. Musíme mít jistotu, že vše zůstává v otevřeném eh, konkurenceschopném formátu a dále také eh, souhlasím s předchozím řečníkem, že tady je zapotřebí opravdu dobrých konsultací na celém trhu. A pátý princip, eh, to je otázka Eh, přechodného období, kdy eh, nesmí to být příliš bohrze, aby se všichni mohli zvyknout, ale nesmí to být ani příliš pozdě, abychom co nejdříve eh, v postkrizovém evropském prostředí mohli užívat výhod této situace. Jaká jsou klíčová, jaké jsou klíčové otázky v návrhu mm, komise? Návrh komise samozřejmě je trošku eh, obtížný, eh, když eh, tady máme určitou, určitý nepříjemný, nepřímý přístup k technickým aspektům a proto je velice důležité definovat všechny aspekty aby všechno fungovalo na domácí úrovni stejně jako přeshraničně, aby tady byla interoperabilita a také dostupnost, aby bylo ještě jasnější, jak všechno funguje. A samozřejmě potřebujeme také možnosti přechodu pro okrajové režimy systémy. Je nutné identifikovat, jaké systémy na daném území existují a jak, jestli tyto systémy přejdou na systém SEPA nebo jestli po přechodném období bude ukončena jejich činnost. Je zásadní, aby všechno bylo aplikováno v rámci eh, norem ISO protože jinak nedojde k harmonizaci a spotřebitelé nebudou schopni snadno měnit poskytovatele. Spravodaj už zlepšil text e, v celé řadě klíčových oblastí a my se velice těšíme na další spolupráci v této oblasti. Druhý bod, který jsem zmínila, je oblast působnosti. Původně omylem byly pokryty také platební systémy velkého rozsahu. Nyní se všichni ale shodli na tom, že nebudou pokryty. Dále e, náklady na přechod. Můžete prosím hovořit trochu pomaleji kvůli tlumočníkům. Pokud jde o náklady na přechod, je velice důležité, aby zákazníci nebyli nuceni eh, příliš brzy eh, přecházet na systém. Komise v posledních dvou letech eh, nehovořila, se nezabývala nebo nekonzultovala, pokud jde o standardy ISO. Vždy se očekávalo, že zákazníci udělají něco sami. Myslím si, že by bylo dobré zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb eh, neodmítali. Nicméně eh, my jsme se snažili zde předložit určitou kompromisní formulaci. Čtvrtý bod, budoucí inovace. Příloha, která zahrnuje technické požadavky, by měla být formulována tak, aby nebylo nutné je každý, dva, každý rok nebo dva aktualizovat protože Technické změny si vyžadují čas a je potřeba, aby aktéři na trhu měli určitou jistotu, jak věci fungují. Pokud dáte tedy komisi tyto pravomoce a ona se rozhodne měnit věci každý rok, bude to matoucí. My jsme se eh, se zpravodajem snažili dosáhnout dobrých výsledků. A Podle nás eh, je eh, velice důležité, že máme možnost eh, s dalšími aktéry hovořit o těchto tématech. Pokud jde o přechodné období, období komise navrhla dvě lhuty, jednu pro převody, druhou pro přímé inkaso. Nicméně domníváme se, že jedno datum by bylo lepší a z tohoto důvodu navrhujeme jednotné datum, to schválil také parlament. Bylo by to pozdější datum, takže by všichni měli dostatek času na to se přizpůsobit. Pokud jde o eh, mezibankovní poplatky, vícestrané mezibankovní poplatky, předchozí řečník ho to, o tom hovořil detailně a vím, že další řečník eh, se o tom také zmíní. EBF eh, e souhlasí s postojem EPC. Domníváme se, že tak, jak existují poplatky v současné době, eh, jdou proti hospodářské soutěži. Na závěr bych chtěla říci, že eh, začátek byl dobrý, došlo k významnému pokroku při změně návrhu, který povede k větší harmonizaci. Klíčovým bodem je to, že harmonizace přinese konkurenci pokud eh, celá věc ale bude trvat příliš dlouho, nebudeme mít eh, v dobrém výhledu odpovídající hospodářskou soutěž. Já se velice těším na další spolupráci s parlamentem. Merci beaucoup. Eh, děkuji vám a hned přejdeme k paní Vigie, také prosím sedm minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já tedy se pokusím kvůli tlumočníkům hovořit pomalu a výrazně zkrátím své vystoupení, abych se vešla do sedmi minut. Především vám chci poděkovat, paní předsedkyně, že Eh, dáváte skupině Credit Agricole možnost hovořit k tomuto návrhu nařízení. Pokud bude nařízení schváleno v této podobě, tak by to výrazně změnilo trh plateb v Evropě. Než se pustím do záležitostí, které nás eh, blíže zabývají, chtěla bych eh, připomenout pár klíčových čísel našeho Credit Agricole. 54 milionů zákazníků ve světě, z toho polovina v Evropě. Je to finanční skupina velmi solidní s vlastním kapitálem v poměru 8,8%, ale je to také družstevní eh, banka, která má klienty, které jsou také společníky. 6,1 milionů těchto eh, klientů. To znamená, všichni velice pozorně sledují, jak se věci vyvíjejí. Pokud je o vlastní platby, 6 milionů eh, operací ročně a představujeme zhruba 20 tohoto trhu ve Francii a zhruba 5 trhu Evropské unie. Pokud jde o vlastní návrh nařízení, Podobně jako naši kolegové, také my máme radost z této iniciativy, protože by měla umožnit přesvědčit ty poslední váhavce, aby přijali opatření, aby bylo možné uh, Eh, použít eh, systém SEPA. Eh, chci připomenout, že SEPA by mělo užívat více než 5 milionů bank v Evropě. To by mělo existovat od ledna 2008 u převodu a od listopadu 2010 u trvalých příkazů a inkasních příkazů. Jde o mm, služby, které jsou univerzální a interoperabilní. Jinými slovy, když chcete převést určitou sumu nějakému příjemci, jehož eh, číslo účtu znáte, tak si ani nekladete otázku, zda vůbec vaše banka bude moct takovou plavbu udělat. Všichni to považují za samozřejmost, že ano. A jak řekl Filip, eh, jsou to vlastně základní služby. Žádný náš klient si nedělá nejmenší starost eh, s otázkou, zda eh, skutečně eh, jeho partner dostane peníze, které mu posílá. A vůbec si neklade otázku, jaká banka vlastně má účet toho jeho partnera. Jsou to univerzální interoperabilní služby. To je důležité pro následující diskusy. To je možné jen proto, a řeknu tady asi jednu věc, která se nebude líbit DG hospodářská soutěž, to je jen proto, že se banky dohodly, že budou respektovat stejná pravidla a zajistí stejnou úroveň eh, služeb a zajistí stejné standardy. To znamená, že si vlastně vyvinuli systém výměny a náhrady, který umožňuje provést příkazy klientů eh, s, ve, s veškerou bezpečností tak jak to vyžadují naše dozorové orgány. Eh, jak říkala před chvíli Ruth, toto je opravdu eh, velice důležité eh, při zmiňovaném nařízení, aby tady existovala náležitá harmonizace. Nás zneklidňuje či trápí právě otázka interoperability platebních systémů. Aby se mohlo aby se mohly vytvářet zcela celoevropské systémy, nebylo by dobré nutit některé banky na některých trzích, aby eh, prováděly investice, které neodpovídají potřebám jejich klientů. Uvedu příklad eh, trvalého příkazu s fixní výší eh, který neumožňuje plátci zpětně anulovat tuto transakci. Například Bank de France se na toto dívá s velkou opatrností na takovýto eh, jev, protože eh, se domnívá centrální banka, že to není plně eh, v souladu s příslušným článkem předpisu to by znamenalo, že vlastně všechny debitní banky v Evropě by musely investovat, aby mohly přijímat takovéto transakce. To znamená zajistit reachability, dostupnost podle článku 5.1 eh, navrhovaného nařízení. A to přesto, že jejich vlastní klienti takový servis nechtějí, takovou službu nechtějí. A pak, když by nakonec Eh, vlastně takovou službu někdo u nich potřeboval, muselo by to zamítnout, což by otřáslo důvěrou klientů. To je první úskalí. Druhý problém. To je ustanovení, eh, které se týká eh, ekonomického modelu, to znamená zákaz banko, mezibankovních převodů poplatků. Musíme si klást otázku, proč eh, na některých trzích u těch eh, šesti zemí, který, o kterých se hovořilo, eh, jsou takové poplatky a v jiných zemích nejsou takové poplatky. Chci uvést, že těch šest zemí, kde existuje takový poplatek, to je více než 70 všech takových plateb v Evropě. A v dalších zemích, kde není tento poplatek, tak eh, od té doby, co existuje platba SEPA od listopadu 2009, jsme nekonstatovali žádné velké masivní migrace těchto trhů. Já myslím, že je opravdu velice důležité si říci, že platební systémy se vytvářejí postupně během let a je velice choulostivé prudce změnit ekonomický model, protože by to mohlo přinést nerovnováhu na tomto trhu. Proto si myslím, že dnes první návrhy od zpravodajky paní Esaja eh, jsou eh, velmi pozbudivé návrhy a my jsme připraveni vést dialog, aby bylo možné ten text dále rozvíjet abychom získali účinný text pro všechny. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám děkuji, to je úžasné. Sedm minut a tři vteřiny. Bez mikrofonu? Tak eh, já už mám eh, některé řečníky zapsány na seznamu pan Epping, pan Píšu si další řečníky. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik otázek k tomuto tématu. Myslím, že po těch prezentacích z toho vyplynula celá řada jasných věcí. Jedna věc je souvisí s stranem mezi bankovní poplatky. Zaznělo zde to, že to zachází za hranici přiměřenosti, protože převod zkrátka eh, stojí peníze. Nic není zadarmo, ani oběd není zadarmo, ani pro poslance Evropského parlamentu. Nejlepší řečení podle mého názoru pro vícestrané mezibankovní poplatky by mohl být přístup, jak byl stanoven ve Spojených státech, tam byla vytvořena legislativa bývalým senátorem Krisem Dotem a panem Frankem. Tím bychom se mohli inspirovat. A vychází to z reálných nákladů a pokud nákladů jsou vyšší, potom to musí být prokázáno. Takže já bych eh, tyto poplatky úplně eh, nerušil, protože skutečně musíme brát eh, v potaz náklady. A další otázka je ta lhuta. Mám otázku na pana Harcinka. A já si myslím, že taková ta lhuta je dobrá, protože to věci posune dále. Trh potom ví, co musí dělat. A jasná lhůta přinese jistotu na trh a zároveň jednodušší přechod ze současných struktur čísel účtu na IBANy. V Belgii, v Lucembursku už je všichni známe. Paní Vigě eh, říkala, že to může představovat problémy pro další země. A já bych se chtěla zeptat pana Harcinka, eh, jakou lhůtu má na mysli, jaké konkrétní datum, jaký rok je podle vás proveditelný. Další otázka se týká výjimek. Jak víte, v Německu existuje elektronické přímé inkaso, elektronische Lastschriftsverfahren, a tento jev je samozřejmě odlišný od postupu IBAN. Takže mě by zajímalo, eh, jestli si myslíte, eh, že by zde mělo, měla být nějaká eh, výjimka pro Německo, pro, té, pro to elektronické přímé inkaso. Německo je velkým trhem a pokud by mělo takto velkou výjimku, znamenalo by to samozřejmě, že by to šlo proti myšlence jednotného platebního trhu. Takže to byly připomínky z mé strany, paní předsedkyně. Dávám slovo panu Weberovi. Děkuji, já jsem velmi eh, překvapen, že kolega zná tak dobře německé problémy a téměř mi vzala eh, z ústa otázky, které jsem chtěl eh, předložit. A paní kolegyně Luling také všechno ví. Ty rozhody, jednak to přijme inkaso. Tam je otázka přechodu a příslušných zmocnění, to je třeba vyřešit. O tom bych rád něco slyšel od někoho z řečníků. A pak eh, to elektronické přímé inkaso, kolika Epping o tom již hovořil, jakožto platební systém, eh, který v případě SEPA by skončil a bylo by nutné vše změnit a některé eh, platební metody jsou preferované a jiné modely, které eh, vznikly v některých členských státech, by skončily. A já chápu banky, že chtějí mít pouze jeden model a možná, že co nejrychleji chtějí mít postupy SEPA, to je pochopitelné. Ale samozřejmě to nemůže být to, podle čeho se budeme stále řídit. A otázkou je, zda SEPA by neměla definovat minimální standardy a nad rámec toho by mohly existovat stávající struktury. Já vím, že my hovoříme stále o konečném datu, té lhůtě, ale já přitom mám ještě k té nulové knize mnoho komentářů, když jsme o tom diskutovali s panem komisařem. A podle mě to je neuspokojivé a mě znepokojuje, že s tím konečným datem velká řada bankovních služeb z trhu zmizí, protože v SEPA se s nimi nepočítá. A to je otázka také pro bankovní združení a pro ochranu spotřebitelů. Zda tedy není možné mít paralelní systém ještě po tom konečném datu. Euh, merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres euh, membres inscrits. Madame le rapporteur, vous voulez prendre... Euh, děkuji. Paní zpravodajka chce promluvit. Thank you, Madame Chair. Um, I would... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla zeptat paní Fily jako zástupkyně spotřebitelů. A mě by zajímalo, jak vnímáte roli a, rady SEPA. Jak byste to chtěla zlepšit? Vy jste řekla, že v současné době to není uspokojivé, takže jak byste to změnila, aby to lépe fungovalo a aby byl vyslyšen hlas spotřebitelů. Dále jsou zde některé doložky týkající se ochrany spotřebitele v tomto nařízení. Jste s nimi spokojeni? Nebo je zde něco, co by mohlo být vylepšeno? například pokud jde o bezpečnost transakcí. A třetí otázka. Jaké informační kampaně a jakou pomoc ze strany bank očekáváte? Jakým způsobem chcete poskytnout informace spotřebitelům? Jak může pomoci bankovní odvětví poskytování informací spotřebitelům o platbách SEPA. A na pana Harcinka a mohl byste také odpovědět na tu poslední otázku. Je bankovní odvětví připraveno nějakým způsobem poskytnout podporu? A jak víme, bankovní účty jsou citlivým tématem a nám by zajímalo, Nás by zajímalo, eh, ve chvíli, kdy dojde ke změnám, jak tyto informace se dostanou ke spotřebitelům. A také bych se chtěla zeptat pana Harcinka. Já jsem poslouchala e, tlumočení ve finštině, ale e, počítám, že jste řekl, že byste chtěl úplně zrušit článek 6? Nebo to bylo nedorozumění? Takže jaké jsou důvody pro zrušení tohoto článku? Jak by bylo možné vytvořit rovné podmínky pro všechny, eh, ve, pro všechny banky v různých zemích a rovné podmínky, pokud jde o mezibankovní poplatky, pokud tento článek úplně zrušíme? Eh, merci beaucoup. Děkuji. Nikdo další se nehlásí? V tom případě dám nejdříve slovo panu Harcinkovi, aby odpověděl, protože máte velmi konkrétní otázky. A pak dáme slovo dalším řečníkům. Chci ještě říci, že tady máme také zástupce komise. I jim chci nakonec dát slovo. Možná ne úplně nakonec, kdyby chtěli vystoupit samozřejmě, tak i dříve. Pan Harcing nejdříve. Je aussi une question pour Anne Philly. Euh, euh, Já myslím, že tady byla otázka také pro Anne euh, Ta lhůta. Postoj EPC byl jasný od začátku. EPC vždy chtěla mít eh, jednu lhůtu, jedno konečné datum. A z tohoto důvodu velice vítáme iniciativu ECOFINu a Evropského parlamentu a následně Evropské komise, aby tedy Evropská komise předložila návrh eh, lhuty. Otázka byla, jak bychom si tuto lhutu představovali. EPC se domnívá, že by zde měla být lhuta pro celou oblast eurozóny a měli bychom být opatrní pokud jde o země mimo eurozónu, a které se možná členy eurozóny stanou. Takže eh, my bychom chtěli mít jasný postoj vůči členům eurozóny a vůči zemím mimo eurozónu. My jsme nezaujali postoj, pokud jde o specifickou lhůtu, ale pokud víte, čemu se my věnujeme, historicky jsme zaujímali ten postoj, že pokud máme nějaký model, je třeba, aby před jeho zavedením jsme na něj byli připraveni. V dialogu s parlamentem v březnu 2009 a březnu 2010 se řeklo, že eh, lhuta by měla být 2012. Eh, to řekl sám parlament. Nyní máme rok 2011 a stále ještě nemáme konečný postoj, a pokud jde o konečnou lhůtu. Nicméně v současném návrhu jsou dvě různé lhuty a nám se to nelíbí. My bychom byli rádi, pokud by existovala jedna lhuta. Takže pokud parlament eh, předloží eh, konkrétní návrh, eh, my ho podpoříme. Dále zde byla otázka zpravodajky, jak řešit změny. A byla zde otázka na radu SEPA. Já si myslím, že jménem kolegu EPC, z EPC jsem jasně řekl, že pokud se dá jednostranně kompetence komisi, není to ten správný model. Já jsem pozorně poslouchal paní Tumpl Gugerelovou, také o tom hovořila. Je zde několik možností. Pokud je potřeba zavést změny, které doposud nejsou součástí pravidel a pokynů pro implementaci, ta pravidla se týkají jenom manažerů systému, nikoli zákazníků. Technické standardy se týkají také zákazníků. Ale potom možná má smysl, když se nakonec nedohodneme ve fóru pro zákazníky, že se bude zohledňovat názor ECB, článek 2 eh, charty ECB a umožňuje stanovování eh, norem. Nicméně, možná bychom mohli požádat doporučení eh, radu SEPA. Tato rada zahrnuje EPC, e BEUC, BEUC veřejnou administrativu a další. Ti by mohli vydat doporučení, zda daný technický standard by měl být implementován či nikoli. Co by se mělo zohlednit? Pokud změníte technické standardy, nebudou to muset řešit jenom banky, ale také veškeré podniky, veškerá veřejná administrativa, všichni, co mají eh, co dělat s danou technologií a tak dále. Eh, také zde byla otázka na ty eh, dobrovolné rysy přímých inkas SEPA. Tyto doplňkové rysy poskytují více práv spotřebitelům. Máme osmi, měs, osmi týdenní lhůtu, kdy zákazníci, aniž by se jich kdokoliv na cokoliv ptal, dostanou peníze zpět. Pokud nějaký podnik nebo veřejná zpráva zneužijí svůj mandát, A pokud se zjistí, že eh, z právního hlediska daná služba není v pořádku pro spotřebitele, potom eh, to může být řešeno ještě eh, i po té lhutě 8 týdnů až do jednoho roku. Pokud podle práva bude závazné, aby proběhla kontrola u každé platby, poté vytvoříte velice nákladný platební systém v Evropě. A to není nutné, protože eh, spotřebitel zde má právo dostat peníze zpět. Merci beaucoup. Děkuji. A teď dám slovo paní Fili, aby odpověděla na otázku. Ano, děkuji. Pokud je o první otázku, eh, nic není zdarma, mezi bankovní poplatky. Ano, to je pravda, že nic není zdarma. Já jsem ve svém vystoupení eh, neuvedla, že my žádáme, aby eh, tady to bylo zcela zdarma, to jsem neřekla nic takového. Ano, skutečně platba za jednu transakci to existuje, tedy poplatek existuje pouze v šesti zemích. Existují ale i jiné modely. Nezapomeňme, že lidé již platí. Já platím například eh, roční paušální eh, sumu za svůj účet a to pokrývá i některé ty převody. Například eh, ve Francii je vysoký poplatek za jednu transakci a stejně tak je možné například chtít, aby klient platil určitý poplatek podle toho, o jaký typ služby jde. Mohli bychom si seriózně položit otázku eh, platby za jednu transakci, tedy poplatku za jednu transakci. Eh, ovšem samozřejmě opírající se o skutečné náklady, nikoli příliš vysoký poplatek, ale mělo by to podmínku, že se skutečně bude ověřovat i ze strany veřejných orgánů, jak vysoký ten poplatek je a že se to bude ověřovat pravidelně. A také, že se už nebude od klienta žádat žádný další poplatek. Prostě není možné chtít poplatek za transakci a ještě, ještě navíc. Nemůžete chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A mm, Nezapomínejme také, že e, tento typ plateb není především výhodný eh, v první řadě pro klienta, je výhodný eh, pro jiné. A tak si můžeme klást otázku, kdo tady má největší zájem na, tomto, na této platbě. Ten, kdo platí nebo ten, kdo dostává platbu. A nastolit eh, rovnováhu mezi těmito dvěma stranami. Prostě není normální, aby klient platil mnoho. Já netvrdím, že nemá platit nic, ale není přijatelné, aby platil mnoho. Eh, dále otázka úlohy Rady SEPA. My, jakožto organizace spotřebitelů, eh, my eh, jsme chtěli, aby vznikla rada SEPA, aby existovala neutrální instance, kde se sejdou všechny zúčastněné strany. Byli bychom si přáli, aby rada SEPA sehrávala úlohu arbitra. Bohužel ale tomu tak není. A jak už jsem i řekla ve svém vystoupení, pro nás je důležité, aby se přemýšlelo o nějakém jiném orgánu, který eh, by tady rozhodoval, nemůže rozhodovat v technických normách pouze EPC, protože EPC je pouze část trhu. Eh, zájmy uživatelů samozřejmě také jsou důležité. Pokud je o doložku o ochraně spotřebitelů, tak jak je to v návrhu nařízení. Je možné věci ještě dále zlepšit, ale chci říct, že všechna ta pravidla, která dnes v textu jsou, to jsme diskutovali s EPC a naše žádosti tehdy nebyly vystilšeny, takže my jsme velmi rádi, že se to nakonec v návrhu nařízení objevilo. Jsou ještě některé body, které bychom dále rádi vylepšili třeba poplatek, který platí spotřebitel v případě, že je platba zamítnuta. Chceme mít jistotu, že spotřebitel by platil eh, nějaký poplatek pouze v případě, že by neměl na účtu dostatek prostředků eh, nebo v případě, že došlo k chybě ze strany spotřebitele. Dále u eh, inkasa eh, s fixní sumou, tady je taky třeba věci dále zlepšit, protože my samozřejmě eh, o eh, tento typ pravidel nežádáme, ale když už něco, ve, když už něco tady je v tom textu, tak je třeba chránit klienty, když jsou inkasa s pevnou sumou. Je třeba zlepšit dále text. Další věc, informační kampaň. To je otázka, která byla diskutována na radě SEPA. My, jakožto představitelé spotřebitelů a dalších uživatelů, my jsme byli a stále jsme pro informační kampaň, tak trošku podobnou, jako která byla, když eh, eh, začínalo euro. V Evropě je řada spotřebitelů, kteří nikdy neslyšeli eh, nic o SEPA. Veřejné orgány mají svou úlohu. Samozřejmě jednak ti, kdo nabízejí platby SEPA, ale také veřejné orgány. I ty nástroje je třeba eh, propagovat. IBAN, to by mohlo třeba i Eh, řešit situaci, když by se po nějakou dobu eh, poskytovalo takové, takový nástroj pro konverzi národního čísla na IBAN. To by hodně usnadnilo spotřebitelům život. A konečně poslední bod, to, to je přechodné období pro určité specifické produkty. A tady bych se chtěla uh, věnovat něčemu, co existuje v Německu, to jsou platby eh, debetní kartou, to je věc, která vyhovuje německým spotřebitelům, nemělo by to zmizet ani zaniknout. Možná, že by bylo užitečné to propagovat i jinde v Evropě, protože to je velice pro spotřebitele zajímavá věc. Děkuji. Paní Vigie. Když dovolíte, paní předsedkyně, já bych ráda odpověděla eh, na, ty, na otázku o mezibankovních eh, poplatků. Protože tyto poplatky se vždycky eh, považují za zátěž, kterou musí platit spotřebitel. Stále se vychází z toho, že že mm, tedy obchodník to stejně ještě zúčtuje tomu zákazníkovi. Systém poplatků je velmi netransparentní. Já bych ráda připomněla, že výše poplatku je veřejně známa. Za druhé, chci říci, že v nákladech, které vytvářejí cenu obchodníků, všechny eh, platební postupy se berou v úvahu. My nevíme, co přesně, eh, kolik, kolik vlastně stojí platba v hotovosti přímo u obchodníka. A nevíme, ehm, jak přesně vytváří obchodník svou cenu, jestli do toho zahrnuje i možnost různých eh, platebních postupů. Když vejdu do obchodu, tak ehm, eh, prodavač neví, zda zaplatím v hotovosti, šekem nebo kartou, kreditní platební kartou, debetní platební kartou. Takže ta cena tady vlastně existuje stanovená a přitom je tady určitý náklad na konkrétní způsob platby. Do toho celého mixu obchodník vlastně zahrnuje všechny tyto náklady, které vyjadřuje v ceně svého produktu, když, se, když říkáte, že mezibankovní poplatek je příliš vysoký, ale jak chcete ověřit, kolik stojí inkaso šeku nebo podobně? Já myslím, že trošku se tady směšují věci, které nejsou úplně totožné. A dále, když je tady řečeno, že když se zachovají mezibankovní poplatky, takže se vlastně deformuje hospodářská soutěž. Já naopak řeknu, že když se, když se zruší tyto poplatky, pak se eh, vytvoří eh, deformovaná hospodářská soutěž mezi některou skupinou bank a těmi ostatními. Protože u všech platebních eh, služeb banky Ehm, na debetní straně vlastně platí ty náklady. Když eh, jde o inkasování platby, tak eh, tady je vlastně také celý systém, který umožňuje zpracovat informace, které dostávám. Zatímco kreditní eh, banky ty vlastně jsou takové velké korporace, včetně tady eh, City Group, skupina, eh, ze které je tady moje sousedka. Jinými slovy, zakázat mezibankovní poplatky, což je způsob, jak eh, kompenzovat náklady banky na debetní straně, aby bylo možné rozvinout účinný platební systém, to znamená jinými slovy deformovat hospodářskou soutěž, když výjdeme z principu, že spotřebitelé nechtějí platit víc a že banky na debetní straně musí investovat víc a na druhé straně se jim zruší eh, systém náhrady v podobě mezibankovních poplatků, tak já nevím, jakým způsobem bude celý globální systém financován. Vycházíme z toho, že by vlastně banky na debetní straně měly subvencovat banky na kreditní straně? Děkuji. Máme zástupce DG hospodářské soutěže, on vám asi odpoví, ale nejdříve vám dám slovo ještě tady paní Van Höfer. Okay, um, I would like to just make... Já mám jenom dvě připomínky. První se týká otázky pana Epinka a rovněž otázky pana Ferbera. Já se domnívám, že SEPA je skutečně evropská iniciativa a snaží se o to přinést konkurenci na trh. A to, co existuje nyní, jsou národní systémy, národní pravidla, národní režimy. V některých eh, zemích máme eh, specificky, máme různé systémy, odhaz, eh, odkazovalo se na ten elektronický přímý systém INKAS v Německu. Dále um, zde e, v Německu existuje také systém bezhotovostních úhrad a tak dále. Je potřeba podívat se na to, jaké systémy existují v jednotlivých zemích. Ještě to není úplně jasné, ale víme, že existují některé velké systémy, jako je například ten německý systém nebo e, podobný systém v Itálii. A tyto systémy fungují různým způsobem z pohledu zákazníka. Otázka je, jak tyto systémy můžou i nadále fungovat, ačkoliv přejdeme na jednotný systém zpracovávání. Já se domnívám, že SEPA je zkrátka standardem. Neznamená to, že eh, spotřebitel, který bude používat bezhotovostní úradu nebo přímé inkaso SEPA, že to bude vypadat úplně stejně v celé Evropě. Ten produkt bude mít různou eh, cenu po, po, s ohledem na to, eh, zda to pro, probíhá mobilním telefonem nebo eh, prostřednictvím počítačového bankovnictví a tak dále. To znamená, že určité způsoby obsluhy zákazníků Eh, nebudou nutně muset eh, vymizet eh, z trhu. Nicméně jsou zde velké systémy, jako je německý systém přímého inkasa. A zde dochází k tomu, že se přečtou informace z karty a zákazník podepíše a papírový formulář a, a poté dojde ke stažení peněz z účtu. V Německu to velice dobře funguje, není zde tedy žádná potřeba systému transakcí s kartami, který by byl zaručený. A toto je zkrátka systém přímých inkas ze který byl iniciován obchodníky a obchodník na sebe bere riziko. Systémy v jiných členských státech fungují trochu jinak. A v radě a v parlamentu se nyní snaží o to zjistit, jaká, jaké systémy existují, které systémy jsou velké. Tyto systémy by mohly být, mít eh, další přechodnou lhůtu. Parlament navrhl 2015 pro ty velké systémy, které existují vedle SEPy. Rada by možná mohla přidat ještě rok, takže zde bude další lhůta na přechod aby se tento systém adaptoval nebo aby eh, se ukončilo jeho fungování. Druhý bod se týkal rady SEPA. Já se domnívám, že hlavní výzvou pro eh, firmy bylo eh, vytvořit eh, konkurenci mezi bankami. A v současné době nebo do, do současné doby nebyla dostatečná harmonizace, nyní potřebujeme partnerství Potřebujeme přístup, jasný přístup jak ze strany soukromého, tak veřejného sektoru. A vlády musí podporovat snahy o integraci. Není na bankách, aby omezovali eh, konkurenci. Eh, jde spíše o to, aby banky otevřely trh, aby eh, si zákazníci mohli vybírat mezi německou bankou a finskou bankou a tak dále. Já si myslím, že konkurence je velice zásadní záležitostí v celém tomto projektu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Hodně se hovořilo o hospodářské soutěži i ze strany paní Vigie. A máme to štěstí, že je mezi námi paní Rita Vezembek z DG eh, Hospodářská soutěž. Dávám jí slovo. Does it work like this? Yes. So... <clears throat> Funguje to? Ano. Takže já bych prošla několik bodů, které zde zazněly s ohledem na hospodářskou soutěž. Uh, za prvé, pokud je o přiměřenost nařízení. Komise se domnívá, že zde dochází k narušení principu přiměřenosti a že regulovat eh, mezibankovní poplatky v tomto nařízení je přiměřené. Ani právní služba komise, ani rady v tom neschledali žádný problém důvod, proč jsme se rozhodli regulovat eh, MIF eh, v tomto nařízení, je, že eh, z diskuse o tomto tématu vyplývá, že ty tyto mezibankovní poplatky představují problém A banky si stěžují, že zde neexistuje dostatečná jasnost, že zde tudíž nejsou rovné podmínky pro všechny a tak mají banky a problém s přemysťováním. Bylo by možné eh, hodnotit jednotlivé případy, nicméně eh, toto odvětví je síťové odvětví a aby celý trh přešel na nový evropský systém, potřebujeme dostatečný počet bank, které přejdou na nový systém. A my se domníváme, že v této výjimečné situaci je lepší regulovat regulovat um, uh, tuto věc. Takže to bylo k první otázce. Druhá otázka Eh, na, o té hovořilo také EPC. Proč se eh, ta regulace vztahuje také eh, jednostrané dohody a dvojstrané dohody? Článek 6 je v tomto nařízení z legislativních důvodů, protože je potřeba vytvořit rovné podmínky pro všechny pokud eh, řešíte jeden typ poplatků, je třeba řešit také ostatní, abyste byly rovné podmínky. A pokud jde o eh, poplatky za transakce, o tom už jsme mnohokrát hovořili, asi bych vás nudila, kdybych o tom hovořila znovu. A proč rozlišujeme mezi poplatky, které jsou eh, skryté, a které mají financovat celý systém tím, že eh, se uvalují na jednotlivé transakce a eh, kolektivními poplatky, které se uvalují na transakce. Rozlišujeme mezi nimi proto, že se domnívá, že u těch skrytých eh, poplatků nechápeme, proč by tyto poplatky měly být vůbec iva uvalovány. V některých případech, například v případě e, utilit, e, se společnosti snaží poskytovat určité slevy spotřebitelům, aby využívali efektivní systémy plateb. A není nutné, aby banky měly její své vlastní e, mechanismy určitých dotací. Domníváme se, že všechny strany v platebním systému by měly mít společný systém a snažit se kompenzovat a případy chyb. Je nesmysl, aby e, lidé byli postihováni za to, že někdo jiný udělal chybu. Je, má smysl, aby zde byla určitá kolektivní úprava například v případě přímého inkasa. A francouzské banky zmínily některé další body. E, hovořili o tom, že mnohostrané mezibankovní poplatky e, je něco, o čem lidé vědí. To není pravda. Nemohu říct, že bychom zkontrolovali všechny webové stránky všech bank, ale na většině stránek to není. V každém případě o tom neví veřejnost. Pokud já jako spotřebitel přistoupím na přímé inkaso, měl bych být eh, varován, že pokaždé, když platím, ehm, ten eh, příjemce eh, musí vždy platit určitou částku. Lidé si toho většinou nejsou vědomi. Pokud jde o ten Eh, obchodní model bank. Víme, že některé banky mají takový model, který hodně závisí na těchto mezibankovních poplatcích. Jedná se především o eh, spotřebitelské banky. Nicméně já bych chtěla zdůraznit, že je to výjimečná situace, kdy banky eh, pomáhají především spotřebitelům. Normální situace v Evropě je, že máte spotřebitelské banky a máte banky, které pracují jak pro spotřebitele, tak pro společnosti. To znamená, že je zde eh, určitá menšina bank, které staví svůj eh, podnikový model, svůj obchodní model na mezibankovních poplatcích, protože tyto poplatky se uvolují pokaždé, kdy proběhne nějaká platba. A to je důležitý zdroj příjmů pro banky a banky by si to chtěly zachovat. Nicméně se toto týká především ehm, menšiny bank eh, jenom v několika členských státech. My se nedomníváme, že tato menšina by měla určovat eh, budoucnost eh, evropského platebního systému. Děkuji. Děkuji. Vidím, že paní Vigie vůbec nesouhlasí. Bez mikrofonu. Takže uh, máte samozřejmě možnost se bránit, když vás kritizují. Dovolíte, abych nejdřív ještě dala uh, slovo paní Vigie a panu Harcingovi, aby se uh, obhájili. Já se nesnažím hájet a bránit, ale Chci hovořit o tom, jaká je skutečnost, když se podíváme na francouzský trh, což je trh, který znám lépe než jiné trhy v Evropě. Tak mohu říci, že 20 největších eh, kreditních bank představuje vlastně 80 eh, inkas eh, spotřebitelů, takže je jasné, že když nám jde o rovnováhu, tak když se podíváte na velkou bankovní skupinu, tak Eh, můžete říci, že je to více méně eh, vyvážené, ale když se na to podíváme podrobně, například naše skupina eh, Credit Agricole, máme 39 autonomních regionálních poboček a situace těch bank se velice liší mezi sebou. Všechny tyto banky mají stejné investice, které musí zaplatit. A nemají to štěstí, že by měli dostatečně kreditních eh, klientů, kteří by eh, tady eh, vyrovnali tu situaci v mezibankovních poplacích. Takže některé jsou ve velmi nevýhodné situaci, když by se zrušily tyto poplatky. Investovat museli stejně jako ty další banky. To je první bod. A komise doporučuje, že stačí, aby kreditní strana navrhla eh, takzvaný rebate neboli srážku při uh, inkasu. Já dnes konstatuji ve Francii, že někteří místo, aby navrhli výhody, tak vám naopak učují poplatky, když použijete jiný druh platby i když to vlastně by mělo být zakázáno transponováním směrnice o platbách. Jinými slovy, já chci říci, že je velice těžké to zkontrolovat. Zkontrolovat, že kreditní banka eh, nabídne klientovi výhody, či naopak eh, mu účtuje poplatky. V situaci, kdy vy jako spotřebitel vlastně nemáte na vybranou způsob platby. Aby všechno bylo efektivní účinné a já úplně souhlasím. Pracujeme s novými modely, ale je třeba, aby kreditní banky se zavázaly, že všem klientům nabídnou určitý počet různých plateb, různých typů plateb a že předem všichni spotřebitelé budou znát poplatky za jednotlivé typy plateb, aby si zvolili typ platby, který chtějí použít. Ano, ať žije transparentnost správně. Pan Hartzink má slovo. On the reaction of DG competition, Pokud je k tomu, co říkalo generální ředitelství Competition, mám tři body. Pokud je o poplatky na transakce MIF, a to by mělo být eh, lepší pro spotřebitele. V listopadu minulého roku proběhlo slyšení a tam generální ředitelství eh, pro hospodářskou, hospodářskou soutěž poukazovalo na to, že je eh, lepší pro spotřebitele, aby nebyly tyto poplatky, nicméně, aby byly přímá inkasa. Na tom stejném slyšení zástupci odvětví řekli, že nechtějí eh, dávat dotace. Za druhé, já jsem neslyšel žádného zástupce veřejné zprávy, že by eh, byli připraveni poskytovat nějaké rabaty spotřebitelům ve chvíli, kdy používají takovýto nástroj. Další bod. Jsem překvapen, když slyším, že model mého inkasa SMIF eh, není transparentní. EPC bylo jasné. Mělo by to být 8,8 eurocentů na transakci se závazkem ehm, a revize eh, této výše po přechodu na nový systém. To je na naší webové stránce, takže myslím, že je to naprosto transparentní. A třetí, poslední připomínka je, že parlament se nakonec bude muset zamyslet nad tím, zda je to v zájmu spotřebitelů, protože jde o věřitele. Bude v zájmu spotřebitelů to, aby část nákladů banky byla pokryta e, mezibankovními poplatky, které se vztahují například také na veřejnou zprávu. E, děkuji vám, ano, pane Harcingu, můžete nám důvěřovat, že my rozhodně postupujeme e, v zájmu spotřebitelů. Už teď my jsme sami spotřebitelé, tak v tom vás mohu ujistit. A ještě dám slovo panu Movilovi, zástupci komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že diskuse, která proběhla, ukazuje, jak složitá celá záležitost je. Vyslechli jsme tady zástupce spotřebitelů, zástupce odvětví, pak zástupce odvětví hovořící ve zájmu spotřebitelů, což je dost paradoxní, a pak e, máme pocit, že i možná to, co tady e, říkali spotřebitelé, zase e, neopovídalo tomu, co jsme slyšeli o deset minut předtím, takže nebylo úplně jasné, jaké závěry si z toho všeho vyvodit. Nicméně jedna věc jistá je, jisté je, že existuje konsensus a to je velmi pozbudivé. Konsensus, že je třeba regulovat eh, ten termín, ke kterému má dojít k migraci. To nikdo tady v sále nespochybnil, že je nutno regulovat eh, ty podmínky. O podmínkách je možné diskutovat, je možné je interpretovat, ale že je zapotřebí regulovat a stanovit termín, stanovit datum ambiciozní, datum, to myslím, je předmětem konsensu. Má být jedno datum nebo dvě? Jeden termín nebo dvě? To uh, není tak důležité. Důležité je, že cílem je stanovit datum. My v komisi jsme se domnívali, že vzhledem k tomu, že produkt bankovního převodu je v pokročilejším stádiu, takže je možné počítat s rychlejší migrací u tohoto produktu a že je třeba udržet eh, to nadšení a stanovit ambiciozní eh, datum, aby všichni spotřebitelé, zejména eh, národní orgány, postupovali rychle a rychle provedli migraci. To by mohlo vlastně strhnout sebou i další produkty, včetně inkasní platby. My se snažíme dosáhnout konsensu, aby tady bylo datum, eh, ambiciozní datum na pro eh, převody, například rok po vstupu v platnost nařízení. To by určitě vytvořilo další dynamiku eh, pro další postupy a podpořilo by to poskytovatele i uživatele Doplňující opatření, o kterém se hovořilo, myslím, ze strany SAIA, je informace, informovanost. Jisté je, že chceme-li, aby eh, dobrovolná či povinná migrace eh, v různých členských státech proběhla, pak je zapotřebí informovanost. Naše analýza situace eh, z hlediska migrace je taková, že migrace se urychlila v členských státech, kde byla výrazná informační kampaň jak ze strany bank, tak i ze strany podniků. Členské státy, kdy všichni spotřebitelé byli zapojeni do Eh, provádění projektu SEPA na úrovni, na národní úrovni, ty jsou opravdu v popředí. A naopak, tam, kde uživatelé jsou vyloučeni z různých migračních výborů, tam je naopak určité spoždění. Celá řada technických a odborných aspektů se eh, tady eh, projevuje, já o nich nechci všech hovořit, Chci jenom říci, že komise s Evropskou centrální bankou tady přistup, postupují seriózně. Rada SEPA je strategickou radou, kde jsou vysoce postavení představitelé odvětví, obchodů, veřejných orgánů, podniků. Myslíme si, že dát radě SEPA prvotřídní úlohu v aktualizaci velmi odborných norm není možná zcela na místě. My nechceme se, radu SEPA vyloučit z procesu konzultace. Musí to být otevřený postup, ale myslíme si, že není dobré radě SEPA eh, svěřit eh, normalizačně standardizační úlohy. Tam asi z tohoto hlediska nezasedají ti odborníci na normy, Můžeme naopak u vypracování některých eh, technických norem spíše využít eh, jiných partnerů. Pokud je o eh, Přenesenou pravomoc svěřenou komisi. Ano, komise do svého návrhu uvedla několik ustanovení, která hovoří o přenesené pravomoci pro aktualizaci nezásadních technických norm, které jsou obsaženy v příloze. Komise je e, připravena samozřejmě diskutovat o tom, co je a co není zásadní, ale myslíme si, že tady jsou některé e, technické normy, kde je možné svěřit přenesenou pravomoc komisi s určitým e, samozřejmě s určitou možností spochybnění eh, výsledků ze strany rady i parlamentu. Ale přenesená pravomoc ta by měla zachovat určitou flexibilitu, aby dané odvětví mohlo rychle modernizovat eh, normy eh, obsažené v příloze nařízení. Nelze popírat, že nařízení návrh nařízení. Velice se inspirovalo pravidly, které si eh, vyvinulo samotné odvětví v Evropské platební radě, jak pro převody, tak pro inkasní platby. A je tady určitý počet ustanovení, které mají nadále zvýšit eh, důvěru spotřebitelů v nový produkt vzhledem k tomu, že doposud ještě na přeshraniční úrovni eh, takové inkaso možné není. A proto v určitém omezeném počtu ustanovení je možné počítat eh, s určitými eh, ochrannými doložkami, které mohou posílit a zlepšit důvěru spotřebitelů v tyto nové produkty. Já se nechci eh, vracet k otázce mezibankovních poplatků, eh, to tady bylo rozebráno. Chci jenom jednu věc upravit: eh, Poplatky za transakci prý existují v 70% transakcí uvnitř EU. Já bych to chtěla opravit. 30 transakcí. Nikoli 70, ale 30 transakcí to je. Ten rozdíl 40 v těch dvou číslech, to je objem ehm, eh, inkas eh, v Německu. A v Německu totiž eh, je pouze platba za transakci v případě odmítnuté transakce. Takže, vážená paní předsedkyně, příští týden, až, se, eh, až bude probíhat první výměna názorů na eh, toto téma, tak se velice těším na diskusi. A jsem rád, že existuje konsensus eh, ve věci nutnosti věci regulovat a stanovovat ambiciozní termín migrace. Děkuji. Děkuji vám, pane Müller. Vzhledem k tomu, jak složitá je to záležitost, si myslím, že toto slyšení bylo velmi zajímavé a velmi užitečné a velmi obohacující. A umožní to paní zpravodajce dobře připravit celou tuto záležitost k diskusi v našem výboru. Já děkuji všem řečníkům a všem expertům za to, že přišli na toto složení, slyšení a my hned přejdeme přáním hezkého zbytku dne. My hned přejdeme k čtvrtému bodu. Pan Antolín Sanchez Presedo eh, tady má dohody o úvěrech týkajících se obytných nemovitostí. Máte slovo. si vous pouvez sortir en silence ce serait très agréable. Prosím o ticho. Eh, Dámy a pánové, prosím, prosím, opusťte sál eh, potichu, abychom mohli pokračovat v našem zasedání. Já, já a, já, já a monsieur. Alors, il y a Fellio Ballone. Là-bas, il y a M. Stax ah, qui est, là. là. Guy Gold, Gold qui est là. Oui, oui. Bon, euh, chers collègues, donc je passe... Vážení kolegové, já dám slovo zpravodaji a máme ještě čtyři stínové zpravodaje, takže věřím, že budeme mít dobrou diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Já v prvním vystoupení eh, bych chtěl předložit první dojmy z této legislativní iniciativy a chtěl bych eh, říci, že tady jsou tři důležité otázky. Za prvé přípravné práce, eh, které se realizují už od té doby, kdy Eh, došlo k eh, jmenování zpravodaje o této věci, úvěrech eh, v obytných nemovitostí. A za druhé, chci hovořit o některých aspektech, které se týkají pole působnosti této iniciativy. A za třetí, chci především hovořit o upřesnění hlavních směrů, které podle mého názoru bychom měli do této iniciativy komise zařadit. prvé chci poděkovat za vynikající spolupráci sekretariátu, eh, dalším spolupracovníkům během přípravných prací. Sešli jsme se Eh, několikrát, abychom zorganizovali práci, abychom si rozdělili práci, zorganizovali jsme seminář 26. Eh, ledna a proběhly tři pracovní schůzky s komisí eh, během prosince i ledna a také s komisařem Barnierem jsme se sešli, kdy jsme důkladně probrali témata, o kterých budeme diskutovat. A vlastně tady bylo zhruba dvě desítky různých schůzek s různými uh, zúčastněnými stranami. Některé, někteří partneři mě sami kontaktovali a eh, samozřejmě vše mám k dispozici pro kolegy poslance a poslankyně. Máme celý časový harmonogram eh, těchto diskusí, které byly dost složité. Návrh zprávy už je dost v pokročilém stádiu a sekretariát má provést také studie, nebo provedl studie, které, myslím, jsou k dispozici všem eh, poslancům, kde je také možné čerpat podněty pro pozměňovací návrhy. A myslím, že je to ambiciozní parlamentní návrh. Jak vidíte, já jsem byl jmenována zpravodajem u této záležitosti, která se nazývá Eh, jak eh, odpovědným způsobem poskytovat úvěry k obytným nemovitostem. A eh, teď musím říci, že se tady vlastně, tý, že se to týká především tedy úvěrů dohod o úvěrech týkajících se obytných nemovitostí, takže se to trošku posunulo od odpovědných úvěrů v podmínkách krize jsme především vycházeli z celé situace hypoték, subprime, které způsobily tolik problémů. Ovšem finanční krize je především krizí hypoték proběhly některé studie a samotná studie, která byla zpracována na téma Spojeného království již v roce 2009. To je také eh, záležitost, která se velice úzce týká této zprávy. Krize ve finančním sektoru a také zvýšení zadluženosti následkem hypoték je také velice e, důležitou, důležitým faktorem spojeným s tímto tématem. Předseda e, komise, který zpracovával eh, zprávu na téma finanční krize následkem hypoték subprime eh, ve Spojených státech, také eh, vyvodil celou řadu zajímavých aspektů. Čili my se neomezujeme pouze na rámec hypoték. V našem výboru nyní máme celý balíček legislativních nástrojů o finanční správě a řízení a to se týká také Eh, dluhu a rozvoje dluhu, tak jak se to projevuje eh, v soukromém zadlužení, ale také eh, makroekonomických nerovnováhách, tak jak se to projevuje v soukromém sektoru, ale také ve veřejném dluhu. To všecko tady bereme v úvahu. Soukromý dluh je určitě faktor, který musíme brát v úvahu, zatímco eh, veřejný dluh tady eh, vyplývá z řady různých ukazatelů, ve kterých je vyjádřen a eh, to Mm, se týká samozřejmě nástrojů, jak můžeme udržet fungování eh, udržitelné ekonomiky. V loňském roce jsme dostali první zprávu eh, krizové komise, eh, nazvané dopady krize na zadlužení. To je tedy rámec, který je širší než pouze rámec hypoték širší než pouze hypotéky z eh, potřebitelů v maloobchodním sektoru. Ve Španělsku eh, neplnění u hypoték odpovídá 2,5%, zatímco eh, plnění je dvojnásobek 5%. a 10% odpovídá neplnění e, e, z hlediska hypoték vůči developerům. Hlavní problémy tedy se projevují e, v těchto dvou oblastech, které nepokrývá příslušná legislativní iniciativa. Již v roce 2001 bazilejský výbor stanovil aspekty, které se týkají vysoce zadlužených eh, eh, subjektů. A již od roku 2009 existuje návrh eh, u takzvaného suverénního zadlužení. Tam se ovšem nacházíme spíše v oblasti zprávy a řízení, zatímco u soukromého zadlužení můžeme hovořit o regulaci, která se týká neúplného plnění těchto zadlužení. Poslal jsem dopis komisaři Barnierovi, kde jsem vysvětlil, že pole působnosti tohoto nástroje podle našeho názoru by měl být širší než pouze maloobchodní uh, hypotéky týkající se obytných nemovitostí. Po odpovědi pana Barniera a po schůzkách, které proběhly, se předložila tato iniciativa. A já jsem panu Barnierovi vždycky řekl, že podle našeho názoru eh, je samozřejmě eh, úvěry týkající se eh, obytných nemovitostí velice důležitou otázkou, ale je to pouze první krok k tomu, abychom se mohli zabývat těmito problémy. Poslal jsem tedy nový dopis, který znáte, protože jsem eh, to zaslal i vám. A sice tvrdím tam, že to by to měl být pouze první krok evropské konzistentní strategie, která by se zabývala problémy eh, nedostatečných eh, praktik u těchto typů úvěrů a to tak, aby e, tyto úvěry, tyto dohody o úvěrech e, nepoškozovaly ani věřitele, ani e, dlužníky. Je tedy nutné reagovat na situaci soukromého zadlužení, a to zejména u institucí vysoce zadlužených. Tato iniciativa tedy nepokrývá odpovědnost, která vyplývá Eh, z postupu lending and borrowing. V oblasti hypoték je eh, velice důležité říci, že 68% občanů eh, mají nemovitost prostřednictvím hypotéky. To představuje zhruba 12 000 eur zadlužení na osobu. Abychom se zaměřili na ten regulační aspekt, musíme si klást otázku, jak postupovat v této regulaci, která je nám předložena. Já bych chtěl formulovat tři principy a uvést pět hlavních eh, orientací. Jsou tady eh, tyto principy. Za prvé, Domníváme se, eh, že by neměla být regulace podle produktu. Myslíme si, že síla eh, evropského finančního systému je, že respektuje inovace. To, že tady není jeden jediný model, který by řešil všechny problémy. Naše orientace eh, tedy neusiluje o uniformitu nástrojů. Za druhé, netvrdíme, že eh, se tady stanovují právní režimy, eh, které existují v členských státech a že je, se je snažíme nějak eh, uniformně stanovit. <clears throat> Víme, že tyto režimy se vypracovávaly během dlouhého období a my je nemůžeme měnit, změnit a najít jakési řešení pro celou Evropu. My se spíše snažíme řešit problémy které vidíme, a nikoli vytvářet nové problémy těmi nechtěnými důsledky. Musíme respektovat tradice, právní principy. To je tedy druhý princip. Třetí princip. Chceme jasně vymezit, jak se chceme pohybovat. Tato regulace nemá kontinuální eh, povahu business as usual, ale nechceme ani stanovit komunitární normu v oblasti úvěru. Všechny ty iniciativy, které byly schvalovány v oblasti úvěru, tady si myslíme, že eh, by bylo dobré stanovit konzistentní, koherentní eh, řešení, postupné řešení v krocích, které zatím proběhly. To jsou tedy principy, a nyní řekněme, jaké by měly být orientace. Podle mého názoru je pět orientací, které chci vyjádřit velice jasně. A e, případně je mohu dále vysvětlit a říci, e, jak těchto pět orientací, těchto pět otázek by mělo e, vyvolat naši pozornost. Za prvé tedy, myslím si, že Eh, z roku 2007 je Bílá kniha, která stanovuje dobré záměry, kde stanovuje konkurenceschopný vnitřní trh. Eh, myšlenka byla taková, že by tady měly být volně poskytované služby podle svobody eh, Freedom of Establishment. A tady především šlo o to zajistit, aby fungoval jednotný vnitřní trh s minimální harmonizací a Eh, aby se řešily konfliktní eh, stavy, aby bylo rozumné, přiměřené fungování. Také na základě eh, přijetí společné měny začala nová etapa, aby bylo možné zahájit integraci vnitřního trhu. To je strategie, která už odpovídá více ekonomické strategii a chce vytvářet určitou hodnotu prostřednictvím evropské ekonomiky, Eh, Bílá kniha, která eh, stanovuje tyto zásady, si myslím, že je velmi dobrou orientací a měli bychom ji i dále v tomto této regulaci posílit. Za druhé, s velkou pozorností jsem si přečetl eh, zprávu ze Spojeného království, ve které se zkoumalo jak by měla vypadat regulace v oblasti hypoték. Tam byly tři návrhy, které mě připadaly jako velice zajímavé, které můžeme také my hájit. Za prvé, Eh, hájit eh, zájmy spotřebitelů před nechtěným nadměrným eh, zadlužením. Za druhé, chránit solventnost bank a dalších finančních ústavů. A za třetí, snížit ty výkyvy v cyklech mezi momentem boomu a momentem útlumu celého cyklu a nějak vyvážit stabilně tyto výkyvy na obě strany. To jsou aspekty, které podle mého názoru by bylo dobré vzít v úvahu. Eh, hájit zájmy spotřebitelů před nadměrným eh, zadlužením, to znamená také vlastně i posílit celou evropskou ekonomiku, posílit solventnost eh, finančních ústavů. Všechno toto myslím, že jsou zásadní zájmy kterým se můžeme věnovat a podle toho také stanovit eh, mm, zásady, které by nás měly chránit před těmi ničícími dopady, které jsme zažili. Vyhnout se tomu, aby krize se opakovaly v tom rozměru, který jsme prožili. Samozřejmě eh, se to týká jak veřejného dluhu, tak i soukromého dlužu, dluhu. Další velice důležitý aspekt, který je eh, tady, je tedy za prvé Bílá kniha, za druhé tady tato zpráva a za třetí závěry G20. Všechny závěry G20 myslím, že jsou zajímavé, to je pravda, ale jsou tady dvě konkrétní závěry, které nás mohou velmi inspirovat. Za prvé více transparentnosti a za druhé více flexibilnosti, flexibility. Podle mého názoru opravdu finanční systém by měl umožnit reagovat na potřeby rodin, potřeby občanů a potřeby podniků. To je ta otázka flexibility. Tady je celý soupis různých témat, které bychom mohli e, zaznamenat, chceme-li dostat závazkům, které vyplynuly z G20. A pak je tady ještě čtvrté, čtvrtý soubor témat, který tady také můžeme zohlednit které nejsou dostatečně zohledněny a mm, nejsou možná dostatečně ještě v návrhu. A to je otázka konzistentní reformy v novém systému evropského dohledu. Musíme kontinuálně navazovat na práce, které již proběhly v této reformě, kdy hovoříme o evropském systému dohledu a kdy se snažíme stanovit, jak bude fungovat tento systém Eh, zejména pokud jde o neuvážené půjčky, nadměrné půjčky, nadměrné dluhy, jak k tomu všechny příslušné orgány přistupují eh, z hlediska eh, evropského systému hypoték. Toto všechno by měl být postupný proces. Postupnými kroky bychom měli směřovat vpřed, aby se Eh, jeden den nevytvořilo něco, co se následující den zruší. Chtěl bych říci, že toto všechno by mělo vytvořit důvěru k evropským trhům hypoték. Reforma, kterou vytváříme, by měla zcela jasně prokázat, že evropské trhy hypoték jsou eh, trhy spolehlivé, solidní, konzistentní, zaslouží si důvěru od evropských občanů, ale zaslouží si i důvěru od investorů, eh, protože to může být pro investory také zdroj eh, příležitostí. A hm, také samozřejmě je to i příležitost pro celý evropský finanční systém v rámci globálního systému vypnutý mikrofon. To všechno jsou témata, které by bylo vhodné eh, zohlednit při eh, práci na tomto tématu. Děkuji. Děkuji, paní, eh, pane zpravodaji, řekl jste to velmi jasně, ale máme tady ještě čtyři stínové zpravodaje. V 17.30 musíme skončit, máme hlasování. A já chci dát slovo všem, nejdříve Alfredo Palone. Každý, prosím, stínový zpravodaj má pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně naslouchala. Eh, zprávu kolegy Sancheze. My jsme se také setkali, vyměnili jsme si vzájemné názory. Měli jsme vynikající spolupráci a myslím, že můžeme pokračovat tímto směrem, abychom došli ke společnému řešení, ke společnému usnesení. A já a hned na začátek chci říci, že sdílím většinu eh, toho, co řekl pan předseda Bolt a kolega Sanča, co poslali panu komisaři Barnier. A myslím si, že hlavním důvodem, proč s tím souhlasím, s tím dopisem, který odeslali panu komisaři, je, že to je důležitý krok. Když se hovoří, že většina insolvence eh, byla dána půjčkami investor, investorům, kteří chtěli realizovat eh, věci v nemovitostech v oblasti bydlení. A myslím si, že právě zde je na místě navrhnout řešení, které budeme sdílet všichni. A s ohledem na krizi, která je určitě eh, jedním z příčin té eh, realitní bubliny, ale musíme říci, jak, že jak uvádíš zákon, tak ta krize nebyla způsobena nesolventností věřitelů. Přesně naopak. A nesmíme zapomenout, že problém vznikl v Spojených státech. A my jsme nesli důsledky, my v Evropě. Takže jestliže chceme hovořit eh, o, něč- o tomto tématu, tak bychom měli chránit spotřebitele. A musíme zajistit transparentní situaci a s tím naprosto souhlasím, s těmi postupy, které toto zajistí. A musíme tady řešit potřeby spotřebitelů. Ale já jsem na rozpacích, Protože regulace je správná, ale my máme volný trh a myslím, že tam je přesně opačný efekt, jestliže budeme mít nadměrnou regulaci. Jinými slovy, nemůžeme regulovat vše, protože je to součást také osobní etiky, osobní ochrany. A my nemůžeme ani příliš omezovat svobodu bank a podniků. To znamená, volba, která se týká, nebo rozhodnutí, které se týká půjček, tak to je důležité rozhodnutí, ale je to e, subjektivní rozhodnutí, které činí spotřebitel. To znamená, je správné to nějakým způsobem upravit a spotřebitelé a všechny subjekty, které, kteří využívají půjček, tak musí mít ty nejlepší možné podmínky. To znamená, Eh, tyto instituty nebo spotřebitelé a všechny subjekty by měli mít zajištěnu co největší transparentnost. A proto si myslím, že některé úvahy na toto téma nemůžeme opomenout. Ale jsou tam některé kritické body. Nemyslím si, že by bylo vhodné, abychom nyní začali aniž by došlo ke konfrontaci mezi, eh, k diskuzi mezi spravodajem a stínovými spravodajmi. Ale já chci uvést ty jednotlivé tituly. Mám určité rozpaky, pokud jde o, tu, eh, o ty předsmluvní informace. A sice je tam celá řada problémů, které si, kde je zapotřebí harmonizace. Pokud budeme mít harmonizaci stát po státu, jak to uvádí postoj komise. Chceme tedy harmonizovat celou Evropu, protože mnoho ponecháváme na rozhodovací pravomoci členských států. A jestliže tak činíme, jestliže mají velkou pravomoc, tak mnoho věcí, které kolega Sanchez uvedl, tak jsou těžko proveditelné. Pak je zde problém příslušného objasnění, kdy se jedná o individualizovaný přístup. Například Ten problém předsmluvních informací musí být individualizovaný, je dobře, s tím souhlasím, ale musí to být v příslušné fázi. Znamená to, Pak je zde um, hodnocení bonity. A tam je celá řada úvah. Protože nezávisí to pouze na kvalitě dlužníka, ale také na dalších faktorech. Například, jaký je vztah mezi hodnotou eh, nemovitosti a také mezi tím financováním. A právě proto, abychom ochránili ty nejslabší vrstvy společnosti, tak eh, Ehm, my post, nesmíme zaujmout postoj, například v případě hypoték, takový, aby vůči mladým lidem, lidem, zejména u mladých lidí, kteří nemají eh, stále pracovní místo, tak jsou zde záruky ze strany třetí strany, mohou to být rodiče nebo někdo jiný, je to jedno, kdo to je, ale je tady důležité, aby zde byla záruka. A potom ještě poslední uh, otázka číslo, článek číslo 8, tam si myslím, že se jedná o odbornou záležitost. A měli bychom, nebo pokud to ponecháváme, eh, tu harmonizace na jednotlivých členských státech a na vládách, tak eh, musíme si uvědomit, že zde máme různé eh, bankovní systémy, a o tom nechci polemizovat, zde máme tedy veřejný dluh a různou filozofii bank, která je velmi odlišná. Ale postoj bank, který se zakládá na úsporách, tak samozřejmě je nesrovnatelný na postoj bank, který se Eh, zakládá na jiných typech faktorech. Děkuji a myslím si, že zapotřebí bychom se setkali, abychom analyzovali jednotlivé problémy, aby naše interakce byla lepší, ale určitě si myslím, že eh, najdeme řešení, které, se kterými budeme souhlasit všichni. Děkuji. Voorzitter, uh, het is natuurlijk een interessante. Uh, het is natuurlijk een interessante discussie. Děkuji, pane předsedo. To je samozřejmě velice zajímavá diskuse. Je zajímavé podívat se na to, odkud krize vzešla. Pokud je o tu příčinu, tak je to právě to téma, kterým bychom se chtěli zabývat. V některých členských státech se určitě hovořilo o problémech eh, hypotečních úvěrů, které byly individuální, o hypotečních půjčkách. A pak je tam problém eh, eh, refinancování. To je velmi známý problém například ve Spojených státech. A tento jev je méně rozšířený v EU, přestože v některých členských státech eh, k tomuto problému došlo, ale ten jev byl mnohem méně častý, než tomu bylo v USA. Ehm, samozřejmě nám se nepodařilo vyřešit všech a musíme tady pečlivě sledovat návrh komise a najít návrhy, které posílí, posílí vnitřní trh v oblasti půjček. Ehm, můžeme se také zeptat komise, zda předloží další návrhy, jak uvedl pan zpravodaj, ten hovořil také ještě o dalších iniciativách. Ale to posoudíme později v jiném místě, protože máme zde již jiné směrnice, to znamená, nechceme, aby, se, aby docházelo k duplicitám. Pak je zde věc flexibility. Eh, chceme se vyhnout systému, který by bránil inovacím, který by bránil transparentnosti. Transparentnost chceme, a to jak pro eh, věřitele, který přistupuje k úvěru, to znamená, ty podmínky úvěru musí být jasné pro všechny. A dále musí být stanoveny podmínky, které se týkají kvality a opět jak pro věřitele, tak pro zprostředkovatele úvěru. A potřebujeme také eh, systémy, které jsou srovnatelné. Aby spotřebitel měl možnost provést srovnání, porovnat si různé nabídky aby tam nebylo obvyklé podezření, eh, aby nemusel využívat pouze těch tradičních zprostředkovatelů půjček, ale aby měl možnost širší nabídky, aby mohl posoudit veškeré nabídky i například eh, mimo eh, svoji vlastní zemi, což by bylo ve prospěch spotřebitele. Dále potřebujeme Eh, posouzení bonity věřitelem. To posouzení musí být objektivní, musíme objektivně posoudit schopnost věřitele splatit dluh. To je často komplexní otázka, která je samozřejmě na odbornících, je na nich, aby posoudili, kdy eh, příslušná osoba je schopna eh, úvěr zaplatit nebo refinancovat. A musíme přitom zajistit samozřejmě ochranu spotřebitelů. A ještě závěrem, pane, paní předsedkyně, musíme se vyhnout eh, takové právní úpravě, takové regulaci, která by příliš komplikovala eh, poskytování půjček. Nesmíme totiž zapomínat, že eh, jsme měli nedostatek půjček, nedostatek úvěrů, protože jsme omezili přístup k úvěrům pro různé osoby A jestliže v dnešní době nějaký mladý člověk chce získat půjčku, tak eh, to posouzení této osoby nemusí být v dnešní době zrovna kladné, tím pádem půjčku nedostane. Ale jedná se o mladého člověka, který má celý život před sebou a jeho situace se může měnit. A proto tedy musíme umožnit i podstoupení určitého rizika. Já si nemyslím, že ta současná situace je žádoucí. Děkuji za slovo. Ja, Frau Präsidentin. Ano, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně. Nejdříve chci říci, že eh, tuto směrnici o Um, půjčkách na nemovitosti vítáme, protože se upravuje další oblast. Máme zde již úvěry pro spotřebitele. Tam eh, z toho byly nemovitosti vyjaty, vyňaty, ale když se podíváme na krizi, tak vidíme, že ve více členských státech právě tato oblast je jednou z zásadních příčin krize a proto je důležité, abychom se tu tematikou zabývali. Nicméně musí být zcela jasné, že zde máme společné cíle a musíme se také ještě zabývat na ehm, individuální práva. Tady cíle eh, musí být takové, abychom zachovali stabilitu finančního systému a pokud poskytneme příliš úvěrů ve stejnou dobu, zejména v okamžiku, eh, kdy eh, dojde ke sjednocení úrokových sazeb, tak to může vést k závažným důsledkům pro makroekonomiku a v konečném důsledku příliš mnoho věřitelů se dostane do hospodářské krize jak se také stalo. Ale na druhou stranu nám musí také o to, aby lidé měli přístup k úvěrům, k půjčkám a abychom tento přístup eh, zbytečně nekomplikovali, nestěžovali a abychom umožňovali úvěry a přitom dosáhli maximální ochrany spotřebitele tak, aby lidé měli přístup k dobrým půjčkám, dobrým úvěrům a nebyli e, eh, zaváděni k přijmutí špatných úvěrů. Potřebujeme společné standardy, ten článek 8, to je něco, co vítáme. Kromě toho bychom si představovali, že právě u variabilních úroků spotřebitelé by měli mít scénáře jak špatného průběhu, tak dobrého průběhu úroku, tak aby bylo zajištěno, že spotřebitelé budou vidět jak to bude vypadat v budoucnosti, kdyby úroky narostly. Dále to jsou ty předsmluvní informace, článek 9 a příslušné povinnosti, již eh, to považujeme za eh, dobré, je tam relevantní množství eh, ustanovení nad rámec toho, co je regulováno do posud. Ale k tomu se ještě přidává, že Poskytovatel úvěru musí informovat o, to, mm, o tom, co se stane, když je úvěr poskytnut a za druhé tam musí být také uvedeno, aby i v případě, pokud jsou variabilní úroky, tak aby byly poskytnuté informace o tom, jaké existují různé scénáře, co se může stát. To by mělo být i v předsmluvních ustanoveních. A kromě toho věřitelé by měli mít právně závaznou nabídku což by věřiteli umožnilo ty jednotlivé nabídky skutečně porovnat, což v současnosti není tak jednoduché. Kromě toho, podle nás by mělo jít také o to, aby při výpočtu eh, efektivní, nebo efektivní úrok, úrokové sazby, tak aby pokud jsou eh, různé úrokové sazby během určitého časového období, tak to musí být dostatečně transparentní, jinak eh, tato úprava ve článku 12 zbudí nesprávný dojem, který se týká úrokové míry, kterou spotřebitel v podstatě očekává. A další věc, kterou považujeme za důležitou, je, aby existovaly úrokové sazby, které můžeme, musíme označit jako lichvu. A v příslušných zemích jsou také příslušně opraveny. My bychom měli stanovit hranice, jaká je eh, maximální výše přijatelného úroku, kdy tedy začíná lichva. Kromě toho bychom neměli zapomínat, že dlouhodobé eh, smlouvy o úvěru jsou velmi důležité pro stabilitu systému, tedy dlouhodobé úvěry, a měli bychom dávat pozor na to, aby nikde eh, dlouhodobé úvěrové vztahy nebyly znevýhodněny oproti těm krátkodobým úvěrům. Měli bychom naopak stimulovat dlouhodobé úvěrové vztahy právě proto, abychom takovéto velké periody boomu a poté propadu a poskytování úvěru, abychom to omezili, tyto výkyvy. Kromě toho bych chtěl hovořit ještě o velmi důležité otázce toho, co se vlastně stane, když eh, je úvěr poskytnut na základě nedostatečných záruk. V některých členských státech jsme věděli, že byly poskytnuté úvěry eh, ve výši 100%, dokonce i někdy více, pokud šlo o to zajištění, tedy o tu nemovitost, eh, což je v rozporu eh, s právem ochrany spotřebitele, dochází k předlužení a tomu, by se, tomu bychom se měli vyvor, vyvarovat. Dále jsme viděli, že v těch krizových zemích jsou i mnoho občanů, kteří jsou v situace předlužení a my bychom měli posílit eh, příslušná práva, aby občané, kteří nejsou schopni splácet, tak aby nebyli ponecháni na pospas. Další zásadní otázka je, že v mnoha členských státech eh, byly poskytnuty úvěry v cizí měně, což vedlo k tomu, že eh, najednou zcela neočekávaně ty reálné náklady v měně příslušného členského státu narostly. A tam by měly být minimálně informační ustanovení, pro případ tedy insolvence a myslím, že v tomto případě neseme velkou odpovědnost za hospodářskou stabilitu a také za individuální práva spotřebitelů. A já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a panem zpravodajem a doufám, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku, uděláme něco dobrého pro stabilitu evropského vnitřního trhu a ochranu spotřebitele. Děkuji, ještě dávám pan, eh, slovo panu Šuntisovi a pak uzavřeme diskusi pro dnešek, kdy je to teprve první výměna názoru a já chci respektovat hodinu hlasování. Děkuji. Eh, chtěl bych předeslat, že pan zpravodaj ve svém ústním projevu odvedl výbornou práci ta spolupráce se stínovými zpravodaji byla vynikající. Ehm, uvedl dobré iniciativy, i ten dopis panu Barosovi a mám dojem, že je dobře informovaný, že tu problematiku dobře zná. Ví, jakým, bychom, jakým směrem bychom se měli ubírat, jak hluboko bychom měli zacházet. A není tomu takhle v případě návrhu komise. Návrh komise je, je, se omezuje pouze na určitou část a já skutečně souhlasím s dopisem pana zpravodaje i s těmi navršenými opatřeními. Tam eh, ta opatření jsou pouze povrchní, obecná a myslím si, že bychom eh, měli být odvážnější. Měli bychom se tou otázku zabývat podrobněji. Samozřejmě role finančního systému a bank je velmi důležitá, Ale když je zde velká potřeba společnosti, tak je nepřípustné, abychom vše zakládali na spekulacích. A ještě velmi stručně chci uvést, že jsou zde také další důležité zprávy, které mm, proběhly například v USA nebo byly publikovány také ještě v Velké Británii a tam jsme viděli, že Finanční sektor se během let vyvinul, tak jak to v minulosti nebylo, a není možné již pokrýt potřeby sociálního státu, ani ty základní potřeby, například úvěr na bydlení. Protože osoby se dostávají pak do příliš velkého tlaku. A docházelo ke spekulacím, a někdo uvedl, že to představuje velké riziko. My se snažíme vytvářet nové produkty a to byl právě eh, důvod této bubliny, která vedla ke krizi. Inovativní výrobky byly neustále, produkty byly nabízeny, byly poskytovány úvěry, sami banky brali, si brali úvěry a potom zkrachovali a, plá, a stát musel zasahovat, aby banky zachránil. A já si myslím, že my potřebujeme dobrý dohled nad bankovním sektorem, dobrou regulaci, nicméně to samotné nestačí. Takže musíme se zabývat také dalšími možnostmi. Ještě poslední komentář. Vím, že nemáme moc času a dostaneme se k tomu později, ale institucionální institucionální dohled prostředkovatelem úvěru. To v sobě nese velmi mnoho problémů a rizik. Vidím, že v sále je mnoho ruchu a doufám, že v budoucnosti ještě později budeme mít příležitost o tom hovořit. Mhm. Ano, děkuji vám, skutečně už je hodina hlasování, eh, to musíme dodržet. A já vám jenom chci říci, jak vypadá časový harmonogram. 24. května eh, přeskoumání návrhu zprávy, pozměvací návrhy do 9. Eh, června, 4. července proskoumání návrhu, hlasování 12. července ve výboru a v říjnu na plenárním zasedání. Děkuji.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 can you all put your Dobrá, můžete prosím zasunout své hlasovací karty, budeme mít testovací hlasování. Ti, kteří odcházejí, prosím vás, odcházejte potichu. Ti, kteří přicházejí, prosím vás, přicházejte potichu. Doufám, že všichni mají hlasovací seznam. Takže máme testovací hlasování, zahajuji hlasování. Jestli jste spokojeni, zmáčkněte tlačítko. Doposud máme 33 poslanců, 36, 37, ještě někdo další? Někdo nabídne 37, 39, jde to nahoru. Třicet devět poslanců je zde ale jenom 36 eh, zmáčklo tlačítko, můžete zmáčknout tlačítko, je jedno které, 39, ještě jeden, Ten zde není. Snad přijde. Děkuji. Takže 33 je z Eh, šťastných, eh, tři šťastní nebyli a jeden neví. Takže budeme hlasovat o zprávě Oleho Šmita o systémech pro očkodnění investorů. Kompromis F. Paní Pervánš. Ještě další se hlásí o slovo. Kdo chce první? Ole? Takže Permuš. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom k tomu hlasovacímu seznamu. Já myslím, že bychom měli požádat, aby pozměvací návrh 156 a 76, aby byly staženy, tak jak jsem o to žádala na schůzce stínových zpravodajů, protože ty byly předloženy panem Zalbou a budeme o tom mít hlasovat. Já myslím, že tady je určité pokrytectví v tom, jak byly prezentovány na naši žádost. Byly nikoli staženy, ale jsou stále prezentovány samostatně oproti eh, návrhům zpravodaje. Když se podíváte na logiku hlasovacího seznamu, tak při nejmenším pozněvací návrhy zpravodaje, které jsou stejné, měly být prezentovány jako první. E, například 76 e, a příslušný Eh, prostě aby se hlasovalo nejdříve o návrhu zpravodaje, když nebyly staženy návrhy pana Zalby. A nejenom, že nebyly staženy, ale ještě je předkládáte k hlasování před návrhem zpravodaje. Prosím, EPP, stáhněte je. A nebo když ne, tak alespoň prohoďte eh, pořadí hlasování, aby nejdříve byl na řadě zpravodaj u 156 a 76. Uh, Nyní dám slovo zpravodaji, pokud si nechce pan zpravodaj nejdříve vyslechnout pana Balce. Děkuji, paní předsedkyně. My nestáhneme ty pozměňovací návrhy, zejména z toho důvodu, že se jedná o totožné pozměňovací návrhy, jako mají ostatní kolegové a proto eh, podle mě takové trochu přetahování a my tedy zachováme ty pozměňovací návrhy. Ole. Ole. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za velice dobrou práci. Domnívám se, že jsme dosáhli dobrých kompromisů protože se domníváme, že by to mělo být schváleno v prvním čtení, aby Maďaři mohli předložit všechny ty ta tři témata týkající se um, zárov v oblasti pojišťovnictví a dalších témat ještě před uh, létem. A děkuji za reakce uh, všech, děkuji také sekretariátu a děkuji uh, také sekretariátu mé politické skupiny. Máme tam dvě klér. Jsem velice rád, že jsme dosáhli těchto kompromisů. Pokud jde o návrh paní Beres, a paní Beres to zmínila na minulé schůzi, kterou jsme měli, myslím si, že je to na výboru, aby o tom rozhodl. Pro mě je to trochu zvláštní. A ten pozměňovací návrh, který, kterého se to týkalo, zde nyní nakonec není. A pokud jde o ty dva zmíněné pozměňovací návrhy, ty jsou naprosto stejné jako mé dva pozměňovací návrhy. Paní Beres, mimo mikrofon. Já jsem bohužel nebyl předsedou, nejsem předsedou A tento hlasovací seznam není něco, o čem bych rozhodoval já. Já jsem, já jsem ochoten vyslechnout všechny, a především paní předsedkyni, pokud jde o to, jak byl tento hlasovací seznam připraven. Nicméně děkuji všem za dobrou spolupráci. I Have, uh, Udo, asked... Udo a Sven požádali o slovo, takže nejdříve Udo. Děkuji, paní předsedkyně. Pervanche Perez poukázala na něco, co bych chtěl podpořit. Nejsou eh, důvody, proč bychom neměli hlasovat o Ole Schmidtovi, o návrzích Ole Schmidta, eh, který je zpravodajem a který odvedl jako obvykle velice dobrou práci. Já bych chtěl poukázat na to, že v okruhu koordinátorů jsme hovořilo o tom, že bychom měli hovořit o některých věcech, které jsou velice významné pro tento výbor a tyto rozhovory ještě neskončily. Myslím si, že bychom v těch rozhovorech měli nadále pokračovat. Svene? Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegům. Měli jsme velice dobrou spolupráci, měli jsme dobré diskuse. Musím skutečně říci, že bylo škoda, bylo to trochu ško- šokující, když jsem viděl situaci. Nejdříve jsme měli schůzi s kolegou Zalbou, který byl stínovým zpravodajem za EPP a týden poté jsme zjistili, že neodmítnul nabídku peněz za to, že předloží určitý pozměňovací návrh. A tento pozměňovací návrh byl nyní odstraněn, nicméně Hlavní problém není, jestli budeme hlasovat o tom nebo tom pozměňovacím návrhu první. Já bych raději hlasoval první o pozměňovacích návrzích Oleho, ale to není hlavní problém. Problém je, že eh, dva poslanci odešli z parlamentu, třetí byl vyloučen z SAD. Pan Zalba je stále ještě členem skupiny EPP, ačkoliv podle španělského práva je porušením zákona, když neodmítnete úplatek. Strana, která je většinou velice hrdá na to, že má že podporuje právní stát, by měla vyvodit odpovídající důsledky z tohoto případu. Já mám veliké obavy. A nicméně nemyslím si, že by šlo o to, o kterém návrhu budeme hlasovat prv, o prvním a o kterém jako o druhém. A neměli bychom zde mít um, rozsáhlou diskuzi, ale o slovo požádal pan Mendes de Vigo. Paní eh, předsedkyně, mně připadá, že to je trošku zvláštní eh, vystoupení. Pan Salaba byl uznán vlastním Eh, sdělovacím prostředkem, že tady vlastně eh, mm, nastražil past panu Zalbovi, ale samotné noviny tedy uznaly, že pan Zalba nepřijal peníze. To je realita. A mně připadá, že eh, to je matoucí, co je tady řečeno. To, to, není, to není v pořádku. Uh, Děkuji. Musím říci, že Souhlasím s tím, že nic nebylo prokázáno a neměli bychom předcházet něčemu, co by mělo být vyšetřeno um, jak orgány parlamentu, tak španělskými orgány. A nicméně, když se dívám na zprávu, já jsem předložila některé otázky týkající se interpretace toho, co bylo řečeno. Nicméně zdá se, že ve všech případech bylo naznačeno, že bude žádat o pomoc politické skupiny a i španělských právníků, pokud jde o to, co je možné. Nicméně měli bychom počkat na výsledek vyšetřování a měli bychom začít hlasovat. Ne, Pervanč, už ti nedám slovo. Pervanč mimo mikrofon. Proč eh, nepos- nepočkáte do té doby, než předsedkyně dohovoří? Nyní hovoří předsedkyně a vy nebudete hovořit znovu. A máte příležitost hlasovat proti. A v mnoha případech eh, je návrh zpravodaje až druhý, aby lidé měli šanci, aby se o jejich eh, pozměňovacích návrzích hlasovalo. To je náš postup na základě kterého připravujeme hlasovací seznam. Vy můžete vyjádřit svůj názor tím, že budete hlasovat trochu divně, když si to budete přát. Nicméně nyní budeme hlasovat podle hlasovacího seznamu. Takže nyní kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k šedesátce. Pervanš Perez, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto, ale měli bychom to zkontrolovat eh, pro jistotu. Zahajuji hlasování.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 Přijato. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže 66 ehm, odpadá. E, nyní 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66 padá. E, jury 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 71 je pokryt kompromisem F, takže pozměňovací návrh 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme to, zkontrolujeme 72. Hlasovali všichni. Takže je to zamítnuto. Je to, protože tu není Werner. Pozměňovací návrh 16. Ne, a 73. Kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 74, ten je pokryt. 17 a 75, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 18 staženo, 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kontrolujeme to. Pozměňovací návrh 76. Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D, Kontroluji jenom, že zde není žádný ústní pozměňovací návrh na všech těch stránkách. Dobře, takže kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis E. Na stránce 16 na mém hlasovacím seznamu. Takže všichni jsme u kompromisu E. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Obracíme stránky. Pozměňovací návrh 35, já jsem ho ještě nenašla. Stránka 22, pozměňovací návrh 35, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Jury 10, pro, proti, Zdrželi se? Můžeme zkontrolovat Jury 10. Končím hlasování, hlasovali všichni. Přijato. 150 je pokryta, 36 pro, proti, zdrželi se, přijato, 37 pro, proti, zdrželi se, přijato, 11 pro, proti, zdrželi se, Můžeme to zkontrolovat. Jury 11. Zahajuji hlasování. Voted, votes closed. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Jury 12, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 13, pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 15 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 152, 153, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti. To odpadá. Takže Jury 16 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 157, to je pokryto, 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 jury pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato, 42 pro, proti, zdrželi se, přijato, 43 pro, proti, zdrželi se, přijato, 44 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato, 45 pro, proti, zdrželi se, přijato, 46 a 159 pro, proti, zdrželi se, přijato, 18 jury pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis I, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 56, takže 57, eh, 57, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 je pokryto, takže 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Budeme hlasovat o celém textu v pozměněném znění elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 35 pro, 5 se zdrželo hlasování, nikdo nebyl proti. Ještě budeme hlasovat o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Lidé mizí. 34 pro, 4 se zdrželi, protože někteří už odešli. Takže mnohokrát děkuji zpravodaji.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 Okay, excitement over. Um, next. Vzrušení je za námi. Roberta, až budeš připraven. Dostáváme se k bodu číslo 6 na pořadu jednání a to je integrita a transparentnost trhu s energií. Spravodajem je Robert. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové návrh nařízení, eh, který, eh, které se týká integrity a transparentnosti trhu s energií, je mm, podle mého názoru potřeba. Samozřejmě tam, kde jsou trhy, tam je vždycky pokušení zneužívat trhu, zneužívat informací eh, zasvěcených osob na obohacení Liberalizace trhů s energií, což komise prezentovala jako nezbytné opatření, které sníží cenu energií, plynu eh, pro spotřebitele, přineslo pravý opak. Viděli jsme nahodilé pohyby na trhu, které je těžké vysvětlit skutečnou situací poptávky a nabídky. Je tedy důležité, aby tyto trhy, které se staly postupem let velmi důležité, aby byly také transparentní. A je třeba dohlížet na to, aby veškeré pokušení o manipulaci bylo stíháno. Návrh komise je tedy vítán. Já podporuji tento návrh, prakticky úplně. A jak víte, náš výbor vyjadřuje pouze stanovisko. Příslušný výbor je ITRE. Ten už ostatně hodně pokročil v diskusi. Včera probíhala velmi zajímavá diskuse o návrzích zpravodaje příslušného výboru, to jest eh, o návrzích pana Chaci Marka Kise. U tohoto návrhu se komise inspirovala směrnicí o zneužívání trhu a využívání interních informací. Čili Inspirací byla tato již existující směrnice. Přitom komise ve svém návrhu se inspirovala přeskumem příslušné směrnice, který právě probíhá. Jak asi víte, tak komisař Barně nám řekl, že brzy dostaneme tento text, který bude posílen. To vytvořilo teoretický problém, protože komise se inspirovala směrnicí, vlastně, která ještě schválena není. A mohla by vzniknout situace, že parlament a rada schválí návrh nařízení tak jak je zde prezentována, že to pak přinese určité problémy ve směrnici o zneužívání trhu. To je sice teoretické riziko, nicméně skutečně existuje. Návrh nařízení předložený komisí navrhuje přeměnit Evropskou eh, agenturu pro spolupráci regulátorů a pro dohled nad trhy. Já myslím, že je logické, že je tady tento návrh, ale musíme dohlédnout na to, aby agentura, která je v Lubleně, měla dostatek pracovníků a aby mohla provádět veškerý dohled nad, trhu, nad trhy s energií tak jak se to od agentury vyžaduje. Musíme také zajistit optimální spolupráci mezi národními orgány a agenturou a také mezi eh, národními orgány regulačními pro oblast finančních trhů. A konečně nestačí pouze definovat nová pravidla, je také zapotřebí, aby v případě porušení pravidel byli příslušní aktéři na trhu potrestáni. A já jsem nedávno viděl sdělení komise, které cituji ve své důvodové zprávě, kde je konstatováno, že existují velké rozdíly eh, mezi minimálním a maximálním eh, stanovením sankcí v jednotlivých státech. No, e, národní orgány tedy e, stanovily sankce, to je pravomocí členských států, ale měli bychom usilovat o to, aby tady e, aspoň byly rovné podmínky mezi členskými státy i v té oblasti sankcí. Paní předsedkyně, já jsem se opravdu omezil na velice eh, málo pozměňovacích návrhů. Nechtěl jsem se pouštět do diskuse, zda je či není nutné do eh, nařízení také zahrnout trhy o CO2, jak to také navrhuje eh, pan kolega Chacimarkakis. Já ho podporuji. Alespoň v té variantě, že je třeba regulovat trhy CO2, protože jsme v nedávné době viděli, že došlo ke kyberútokům na tyto trhy. A došlo k eh, řadě manipulací a podvodů na, tě, na tomto trhu. A je na komisi, aby nám řekla, zda může přijmout postup navrhovaný Chacimarka Kisem. A Zda tedy je tady něco také pro trh CO2. Ale podle mého názoru je jasné, že i tento trh musí být regulován. Pozměňovací návrh, návrhy, které předkládám, se snaží hlavně jasně definovat, že všechny transakce jsou předmětem pravidel, ať už jde o multilaterální platformy nebo a především bych řekl mm, trhy obchodování dohodou mezi partnery. Komise navrhuje několik mm, aktů v přenesené pravomoci. Já myslím, že jsou Eh, nutné, ale navrhuji vložit do textu, že než komise navrhne takové akty v přenesené pravomoci, že musí eh, provést eh, potřebné konzultace nejen s, mm, se stranami na trhu, ale také s regulátory i s regulátory finančních trhů. Rád bych řekl, že na národní úrovni jsou regulátoři povinni ve všech členských státech tato pravidla uplatňovat a dohlédnout, aby tady v EU nevznikaly odlišné geografie. Členské státy by měly aplikovat stejná, stejné nařízení a samozřejmě tato Toto nařízení se týká všech eh, subjektů na trhu, ať už jsou z EU nebo i z třetích zemí. Navrhuji také trošku pracovat s návrhy komise týkající se některých možných eh, porušení, zejména Existují určité postupy na trhu, které například vyhradí eh, operace přenosu energií, které umožní zablokovat některé konkurenty ze strany jiných eh, operátorů. Podle mého názoru to je zneužití trhu zcela evidentně a je to třeba postihnout. Další evidentní zneužití trhu spočívá v zneužití znalostí eh, při eh, údržbě nebo při nehodách. V lednu tohoto roku cena elektrické energie během několika hodin eh, vznes, vzrostla čtyřikrát z 15 na 60 eur. A druhý den jsme se dozvěděli, že velké kapacity výroby elektřiny eh, musely být odstaveny, což samozřejmě prospělo těm, kdo věděli předem o této zásadní informaci. Myslím také, že je důležité, aby komise brala v úvahu budoucí vývoj trhu energií a aby zajistila konsistentnost v oblasti finančních služeb a energetických služeb a vyzýváme tedy komisi, aby všechny eh, podstatné věci v této oblasti sledovala. Velmi rychle Eh, jenom se zmíním o dalších pozměňovacích návrzích menší důležitosti. Jen vás upozorním na návrh, ve kterém žádám, aby komise stanovila eh, práh de minimis, aby eh, bylo jasné, že tady jsou také subjekty, které jsou velikostí nemohou ovlivnit trh či cenu. Myslím, že je důležité mít stanovený takový práh de minimis. A poslední skupina pozměňovacích návrhů se týká sankcí v případě porušení ustanovení nařízení. Tady navrhuji pozměňovací návrh, který vyplývá ze směrnice, o které diskutujeme, o short selling. Sankce musí zohledňovat závažnost porušení a musí výrazně převyšovat skutečný či potenciální zisk eh, z daného porušení. A ještě pozňovací návrh, který mě připadá velmi důležitý, a sice že e, pracovníci i finanční prostředky agentury mají být navrženi do 15. ledna 2011, aby e, rada a parlament mohli případně upravit finanční zdroje agentury podle skutečně uznaných potřeb. A to normální rozpočtovým postupem na rozpočtu na rok 2012. To je všechno, paní předsedkyně, a já jsem k dispozici všem kolegům a zejména stínovým zpravodajům, abychom společně připravili hlasování, které, myslím, bude relativně snadné, protože Diskuse ve výboru ITRE ukazuje, že je tady široký konsensus napříč frakcemi. Děkuji. Thank you very much, Madam Chair. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Začnu krátkým příběhem, poté několik obecných připomínek a poté specifické připomínky k pozměňovacím návrhům. Ten příběh je následující. V nedávné době jsem hovořil s jedním plynovým magnátem v Evropě, který vyjádřil určité obavy, pokud jde o tuto legislativu. Měl e, obavy a řekl to následujícím způsobem. Ale pro boha, když některá z našich plošin bude mět být odstavena, budeme nakupovat na spotovém trhu. Nicméně, pokud to zjistí tradeři, budou eh, zvyšovat cenu a donutí nás, abychom platili více. My nebudeme schopni zabezpečovat své operace. Eh, nicméně, eh, co když dojde k velice vysokému navýšení. Něco takového eh, eh, je známé jako insider trading, tedy obchodování s vnitřními informacemi ve chvíli, kdy ta informace, že něco bude odpojeno, mm, jde na venek. Eh, regulace v této oblasti je nutná, takže já plně souhlasím se zpravodajem. Několik obecných připomínek. Myslím si, že cílem takovéto legislativy by mělo být posilovat otevřenou konkurenci ve prospěch spotřebitelů energie. To znamená, že eh, je třeba omezovat možnost eh, obchodování s interními informacemi. A poté ceny budou samozřejmě odpovídající potřebám spotřebitelům v Evropě. Dále Myslím si, že je možné to zanést do tohoto nařízení, ale jsem otevřen k diskuzi. Domnívám se, že bychom se měli zamyslet nad harmonizací postihů e, pokud v členských státech. Aby to nevypadalo tak, že jeden regulační orgán v jednom členském státě má jiné postihy a jiný regulační orgán jinde má jiné postihy. Měli bychom zde mít harmonizovaný přístup. A třetí bod. Zdá se, že je to zde obsaženo implicitně, ale myslím, že by to mělo být řečeno explicitně, že je zde požadavek na větší transparentnost a že se požaduje zveřejňování informací. Pokud máme 6 až 10 tisíc obchodů denně, všechno to probíhá elektronicky. A pilotní studie na toto téma už eh, byly provedeny. Proč by něco takového nemělo být dostupné prostřednictvím eh, ACERu? Tak aby ty, které je to zajímá, se na to mohli podívat a aby eh, v tom viděli určitý vzorec, který třeba se jim nezdá. Takže to byly obecné připomínky a nyní mám takové otázky na zpravodaje k pozměňovacím návrhům, které doposud předložil. Chtěl bych celkově říci, že ten směr je správný, Nicméně je zde otázka, jak to řádně formulovat. Pozměvací návrhy 2 a 21. Zde zmiňujete, že předtím, než komise eh, schválí aktiv přenesené pravomoci, měla by konzultovat zainteresované strany. Ale kdo jsou zainteresované strany? Nevím, co to znamená. Pozměňovací návrh 5, eh, obecná připomínka. Já si myslím, že to je velice eh, dobrý pozměňovací návrh. Potřebujeme mít eh, evropské aktéry, například Gazprom, který bude eh, aktivní v Evropě, musí mít odpovídající povolení, licence. To plně podporuji. Pozměňovací návrhy 6, 8 a 14. Otázka je, jaká je přidaná hodnota těchto pozměňovacích návrhů. Ve stejné větě zde hovoříme o eh, nehodách a o plánované údržbě. Ale nehody se nikdy neplánují, jsou to zkrátka nehody. A údržba, plánovaná údržba, je samozřejmě něco, co se eh, stoprocentně plánuje. A pokud eh, společnosti mají údržbu po 6, 8, 12 měsících, a něco takového by mělo být veřejné. Eh, ve chvíli, kdy víme, že eh, dodávky ze zóny 1 eh, budou omezeny v červnu, můžeme samozřejmě posílit svoji produkci jinde nebo dodávky jinde. Takže mám otázku, proč je to zde propojeno. A pozměňovací návrh 13, to je moje poslední otázka. Musím to najít. To je ta hranice de minimis. práh minimálního množství. Zde se stanovuje, že práh minimálního množství by měl být stanoven s cílem osvobodit subjekty, jejichž rozsah činností neovlivní trhy s energií. A já si myslím, že bychom zde možná měli být specifičtější, nalézt uh, jinou uh, formulaci, ale eh, subjekty jejíž rozsah činnosti neovlivní trhy s energií. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom to nějak trochu přeformulovali, protože se jedná o legislativu. A mnohokrát děkuji, to, je, to jsou tedy připomínky z mé strany. Dirk. Děkuji, pane předsedo. Uh, dat ik zei, lijn in elk geval... Děkuji zpravodaji. Myslím si, že směr, který zaujal, s tím můžeme souhlasit. A jedná se o zajímavou iniciativu ze strany komise. Je totiž jasné, že je stále zapotřebí odvést hodně práce, abychom měli skutečný trh s energií, který v Evropě, který bude otevřený. A um, aby tam byly tedy zapojeni všichni, tedy celá Evropská unie. Já procházím ze země, kde se o tom hodně diskutuje. A hovoří se o tom, že na trhu je nedostatečná konkurence, nedostatečná hospodářská soutěž. Některé subjekty mají obrovské podíly na trhu s plynem a na trhu s elektřinou a mají privilegované postavení. To znamená, já to velice vítám, tu skutečnost, že obchodní trh a ty jeho problémy se začínají řešit tak, abychom omezili negativní dopady na minimum. Spravodaj eh, výboru pro energetiku a také náš spravodaj uvedl jednu zajímavou věc. A sice eh, systém ETS, tedy obchodování s eh, emisními povolenkami. A to je bod, o kterém bychom mohli ještě diskutovat musíme, jsou zde dva aspekty, které musíme odlišit. A je jasné, že zde existuje tato vazba mezi oběma stranami a je zapotřebí to ještě hlouběji zanalizovat. E, kromě toho komise to již samozřejmě dělá. Potom tam je ten minimální práh, e, podle mě to je zcela zásadní a musí to tam v každém případě být. A možná, že bychom mohli stanovit přeshraniční e, dimenzi trochu změnit formulaci, ale ten princip, ten je zásadní, měl by tam zůstat. Souhlasím také eh, s kolegou v tom, co říkal o postižích, postizích. Měli bychom mít ještě o krok dále a musíme říct, že národní postihy musí být dostatečně vysoké, ale to nestačí. Musíme stanovit ještě minimální evropskou hranici, pod kterou členské státy nemohou jít. V opačném případě budeme mít určitý způsob Ehm, v vozovkách nakupování, to znamená, že si subjekt vybere, do které země půjde, protože tam je ten nejnižší postih. Ehm, souhlasím ještě se zpravodajem, pokud je o Evropskou agenturu. Pokud má správně fungovat, tak samozřejmě musí mít dostatečné finanční zdroje. Parlament ehm, musí v tomto smyslu jednat, aby zajistil také nezbytný personál. A poslední bod – Ten se týká povinnosti podávat zprávy, tedy automaticky um, automaticky to vyprší. Je to i ve třetím balíčku o energetice, tak aby nedocházelo k duplicitám ani k dvojímu či trojímu, tedy oznamování, podávání zpráv. Pokud je o zbývající část, tak myslím si, že ten návrh je velmi dobrý. A um, ve spolupráci s pravodem a výboru pro eh, průmysl můžeme ještě upřesnit některé body. A můžeme tady finalizovat text. Myslím si, že v zásadě spolu souhlasíme a neměly by tam být žádný, žádné problémy ve spolupráci s pravodem a stínových zpravodajů. Děkuji za slovo. Okay, uh, thank you very much. Dobrá, mnohokrát děkuji. Já bych řekla jenom několik slov. Už jsem před dlouhou dobou se k tomu vyslovila, když jsem hovořila o konzultaci komise, pokud jde o směrnici o zneužívání trhu. Já se domnívám, že všechno, co jsem tehdy zmínila, asi bylo pokryto, protože zde se zahrnují pokusy o manipulaci, stejně tak jako skutečná manipulace. Nicméně eh, se budu muset podívat na to, jestli mi něco uniklo. Myslím, že nikoli. Myslím si, že ten směr, kterým se ubírá zpravodaj, je správný směr. Já bych jenom eh, se na to chtěla podívat v souvislosti s jinými věcmi, ale myslím, že obecně mohu říci, že jsem relativně spokojená. Roberte, chceš eh, ještě slovo? Ano, paní předsedkyně. Já samozřejmě souhlasím s tím, co jste právě řekla. Souhlasím také s dalšími kolegy, zejména v otázce potřeby, zda do nařízení zahnout či nezahrnout trh CO2. Já jsem to tady neudělal, protože se mně zdá, že komise tady, pardon, výbor tady vyjadřuje pouze stanovisko. Myslím, že je na příslušném výboru, aby se eh, k tomuto vyjádřila a případně navrhla či schválila zahrnutí také trhu CO2. Diskuse včera ve výboru ITRE ukázala, že o tom výbor přemýšlí, o zahrnutí trhu CO2, zejména v, zejména v kontextu přeskumu směrnici o zneužití trhu a také v rámci předpisu MIFID. A my samozřejmě tady v parlamentu se v tomto budeme otázce dále věnovat. Děkuji také dalšímu kolegovi, který položil eh, několik otázek. Já na ně stručně eh, odpovím. Myslím, že v této oblasti je důležité, aby eh, provádění nařízení probíhalo co nejméně byrokraticky. A já tady v tomto smyslu jsem se setkal s panem eh, Chaci Markakisem, tedy zpravodajem za příslušný výbor. A před ustanovením příslušné agentury eh, regulátor už předložil pilotní projekt o obchodování s energiemi a tento pilotní projekt prokázal proveditelnost eh, veškeré eh, operace. A zejména prokázal, že když trh s energiemi probíhá v pořádku, pak je možné postupovat velmi zjednodušeným postupem a je to výhodné pro subjekty na trhu i pro spotřebitele. A software vypracovaný k tomuto účelu ukazuje, že je možné identifikovat všechny anomálie, které na trhu e, probíhají a to velmi účinným způsobem. Například e, e, v lednu tohoto roku ta situace, kdy jeden operátor na trhu se zásobil na trhu eh, elektřinou, protože věděl, že eh, o den později eh, jeden výrobce přeruší výrobu a tím pádem mohl využít interní informaci. S touto poznámkou se dostávám k tomu, co řekl kolega Kalins. Pozměňovací návrh 14 plus další návrhy, kde, abych tak řekl, dávám do jednoho pytle eh, snižování kapacit následkem nehody, havárie a následkem údržby. No, já jsem otevřený nějaké vhodnější formulaci, jenom si myslím, že je důležité, abychom zejména velké producenty donutili, aby nám řekli, že došlo k haváriím a nebo že dojde k údržbě, protože to má dopady na cenu menší havárie nemusí být vůbec oznámena. Samozřejmě havárie typu Fukushima, ta je hned v tisku, ale jsou malé, drobné havárie, které přesto mají dopad na produkci energie nebo na přenos energie, elektřiny, plynu. A tato havárie třeba není vůbec ohlášená a může to mít velký dopad na trhu. Proto si myslím, že je důležité žádat um, úplnou transparentnost, jak o haváriích, tak o údržbě. Ale jsem k dispozici panu kolegovi, abychom našli lepší formulaci, když se eh, ta mnou navržená formulace příliš nehodí. Pokud jde o pravidlo de minimis, tak jsem eh, to připojil do článku 7 svůj pozněvací návrh. Tam komise říká, nebo tam tedy si je navrženo, aby komise schválila eh, aktiv přenesené eh, pravomoci a eh, já zase nejsem schopen vám říci, jaká je ta minimální prahová hodnota. A s s panem kolegou souhlasím, že pravděpodobně je třeba stanovit prahovou hodnotu de minimis, brát v úvahu velice malé producenty energie, ty, kteří trh neovlivňují, zatímco velký obchodník nebo velký producent plynu nebo mm, elektřiny ty samozřejmě mají vždycky možnost trh ovlivnit. Tak eh, já doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky a jsem k dispozici kolegům a pokusíme se eh, dobře reagovat, musíme postupovat rychle, protože výbor ITRE si už stanovil termíny. Bude, nevím teď přesně datum jejich hlasování, ale nebude to za dlouho. Thank you very much. Mnohokrát děkujeme, takže Nyní jenom k časovému harmonogramu. Pozměvací návrhy 18. Eh, dubna ve 3 hodiny. Nemůže to být později, protože pozměvací návrhy musí být ten týžden předloženy ITRE, abychom dodrželi tedy lhůtu v ITRE. Je to tedy 15 hodin. Dále eh, projednání pozměňovacích návrhů 9. května. Hlasovat se bude také 9. května protože eh, v zodpovědném výboru se bude hlasovat 26. května a poté se na plenárce bude hlasovat na druhé plenárce v červnu. A nemáme tedy příliš dlouhou lhutu na pozměňovací návrhy, takže budeme muset hlasovat rychle. A tímto končím schůzi pro dnešek. Děkuji tlumočníkům.